Okay, friends, we'll start the... Milí přátelé, dobré odpoledne, začneme schůzi. Máme tady pana komisaře, místo předsedu komise, pana Jirkého Katajnena, který má ve své kompetenci spoustu otázek. Máme před sebou tedy zajímavé odpoledne. Týká se to přípravy budoucího práce, přípravy budoucího programu práce komise. Stejně tak eh, se budeme, můžeme věnovat třeba budoucnosti ocelářství v Unii. Budou tedy různé možnosti pro vás, abyste se ptali na spoustu různých témat a pan komisař bude připraven vám odpovídat, ale dám teď slovo panu Katajnenovi, aby pohovořil na úvod. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně. Jsem velice rád, že s vámi mohu hovořit. Řeknu něco o agendě dovedností, plánu investic, protože vašemu srdci je blízký vznik pracovních míst. Pak budu hovořit o ocelářství a potom o sociálním dialogu a sociálních právech Evropanů. Nejprve k dovednostem. Důvod, proč komise chtěla vytvořit agendu pro dovednosti, je fakt, že chceme zvýšit politický význam tohoto tématu. Bohužel naše chápání, a to je můj osobní názor také, je takové, že vzdělání dovednosti není na špici politické agendy. A to ve více zemích než v pouhé hrstce. To je ale závažná situace, protože my všichni jsme slyšeli a víme o takzvané čtvrté průmyslové revoluci, to je digitalizace a jí podobné jevy. A zároveň velká část našich občanů nemá dokonce ani bázi, dostatečnou vzdělanostní bázi pro svůj stávající, pro své stávající povolání. Proto, i když komise v tomto oboru nemá velké kompetence, jsme se rozhodli soustředit se na toto téma. Dovednosti v různých členských státech jsou velice různé a obecně řečeno jsme identifikovali několik málo věcí, kde by členské státy měly učinit strukturální změny s cílem zlepšit úroveň dovedností a znalostí. To se týká většiny členských států. V některých zemích je manévrovací prostor pro zlepšení učňovského školství, stejně tak eh, je třeba zlepšit vzdělávání učitelů. V některých zemích nebo ve většině členských zemí je teď eh, předním tématem integrace migrantů. Nemusíme zdůrazňovat, jak důležité jsou dovednosti. Jenom abyste měli představu tak pár znepokojivých čísel. V tuto chvíli je alarmující situace Eh, ve vztahu k dospělým. Máme přes 70 milionů dospělých, kteř, dospělých, kteří mají velice bídné znalosti čtení a psaní. 25 dospělých nemá ani vyšší střední kvalifikaci a příliš mnoho lidí pracuje v povoláních, která neodpovídají jejich schopnostem a talentům. 60 procent nových absolventů je každý rok, ale jejich míra zaměstnanosti není vysoká. Zároveň 40 evropských zaměstnavatelů má problém najít lidi se správnými dovednostmi a málo lidí má podnikatelskou kvalifikaci, aby se pustili do vlastního podnikání. To znamená, že zatím tyto dovednosti stále ještě nejsou na, v popředí zájmu. A to je důvod, proč my jsme to zařadili mezi své priority. Dále v éře digitální transformace Evropa čelí nedostatku v oblasti špičkových dovedností. Co se týká praktického vzdělávání, tak to zhusta mnozí lidé vnímají jako druhou volbu. Vzdělávací systémy ve všech zemích mají problémy. Jak řekla na plénu 7. června komisařka Tajsenová, nová agenda obsahuje doporučení členským státům, aby združili zdroje a nabídli málo vzdělaným lidem zvýšení kvalifikace s cílem najít pak pracovní místo. Za druhé, revize Evropského kvalifikačního rámce, která usnadní vzdělávání a kvalifikaci lidí a usnadní také pracovní a studijní mobilitu. Dále chystáme dokument pro spolupráci v různých ekonomických sektorech, abychom stimulovali všechny účastníky ke spolupráci, aby identifikovali potřebné dovednosti a hledali praktická řešení. Co se týká integrace do trhu práce, navrhujeme profil dovedností pro občany třetích zemí, abychom mohli identifikovat a dokumentovat jejich kvalifikaci, profesní zkušenost a dovednosti. Hrozbou pro naší agendu je větší potřeba vzdělávání v podnikatelských aktivitách. Tato partnerství také mají důležitou roli při podpoře podnikatelského ducha. Chystáme start koalice pro digitální dovednosti a práce, tak abychom podpořili lidi na všech úrovních k tomu, aby získávali, osvojovali si digitální dovednosti. Chceme pomoci členským státům s implementací tohoto návrhu v letech 2014 až 20. máme k dispozici 27 milionů na podporu těchto dovedností. Evropská prosperita závisí na našich lidech. To je ten nejcennější kapitál a proto do nich musíme investovat víc než do posud. Dále bych řekl něco o investičním plánu. Začnu jeho třetím pilířem, protože si myslím, že je to nejdůležitější část tohoto plánu. V zásadě to znamená, že je třeba provést strukturální reformy na národní i unijní úrovni. Komise analyzovala ekonomickou situaci z velké perspektivy, včetně sociální perspektivy a perspektivy dovedností v našich členských státech. A identifikovali jsme největší překážky, především v členských státech, překážky pro investice. V nadcházejících letech budou následovat specifická doporučení pro jednotlivé země. To budou doporučení, která se budou soustředit na investiční bariéry. Chceme podpořit členské státy, aby zlepšili investiční prostředí a tím zvýšili počet pracovních míst. Také jsme identifikovali investiční plány výhradně unijní. Jenom pár příkladů. Začali jsme diskusy s Eurostatem s cílem podpořit Eurostat, aby pomáhali členským státům eh, v investicích typu public-private partnership, aby pochopili, co se počítá, co se nepočítá do veřejného dluhu. To znamená, tyto, tyto investoři většinou potřebují takovou podporu, protože se v poslední době mění obchodní modely. Každý projekt PPP vypadá dnes úplně jinak, než vypadal v minulosti. Dále jsou tu další překážky, například jak kombinovat EFSI fondy se strukturálními fondy. Teď pomáháme členským státům ve vyvíjení projektu tak, aby mohli plánovat financování z prostředků Evropské unie. A pak ještě Evropská strukturální reforma, která v podstatě potřebuje další rozvoj jednotného trhu. Znáte projekt, Flexi projekt o tom digitálním jednotném trhu, jednotném trhu v, ekon, v energetice, cirkulární ekonomiku, Tohle všechno jsou velice dalekosáhlé unijní projekty, které v budoucnosti budou mít velký dopad na vznik pracovních míst. Teď EPSI fond funguje, funguje docela dobře, pár čísel, kdyby si někdo chtěl psát, ale všechno najdete na internetu a pokud mě někdo sleduje na Twitteru, tak všechna ta čísla tam najdete. FC podpořilo projekty jak malé, pro malé a střední podniky, tak infrastrukturální a průmyslové projekty v hodnotě 17,7 bilio, miliard eur. Očekáváme, že to povede ke skutečným investicím ve výši 107 miliard, tedy 18 miliard z veřejných prostředků povede k investicím v objemu 107. 185 smluv mezi EFSI a bankami bylo uzavřeno na téma financování malých a středních podniků Těchto 185 smluv poskytne finance pro zhruba 248 tisíc malých a středních podniků v Evropské unii. V Bulharsku máme tři banky, které udělali takovou smlouvu a budou poskytovat financování malým a středním podnikům v Itálii. 28 bank, které pomohou 44 tisícům malým a středním podnikům k financím. To je tedy skutečně investice do malých a středních podniků, která by měla vést ke vzniku pracovních míst. Máme dalších 78 větších investičních projektů. Investice spojené s vědou a výzkumem, potom energetika 25 digitální investice 12 doprava 6 a sociální investice 3 z té celkové investiční sumy, z toho objemu. Možná nejdůležitější číslo je, že 80 z těch 107 miliard, miliard očekávaného objemu je ze soukromého sektoru. To znamená, peníze jsou v soukromém eh, sektoru a teď tiše spí na bankovních účtech. Mnozí říkají, že EFSI nejsou čerstvé peníze, ale oni jsou, když ty peníze vezmete z trhu, kde jenom leží a nedělají nic pro skutečné investice v Evropské unii. Další téma, ocel. Trochu řeknu něco o situaci v tomto trhu a co jsme udělali. V březnu přišla komise se sdělením, že by v ocelářství měly být udržitelná pracovní místa udržitelná pracovní místa, opírá se to o pět pilířů. Urychlení antidop- přijetí antidopingových opatření týkající se celosvětové nadměrné kapacity, investice do inovací, podpora dovedností, konkurenceschopnosti energetiky, obchod s licencemi a tak dále. Podpora tohoto sektoru tak, aby překonala problém s nadměrnou kapacitou, vedlo k tomu, že komise opět zavedla systém sledování ocelářských výrobků, dále eh, komise má, má opatření vedoucí k ochraně evropského ocelářského průmyslu a je připravena vést protidumpingové vyšetřování. Pak jsou tady nástroje na ochranu obchodu, které by měly, které by měly být efektivnější a zaváděny rychleji. Ale hlavním cílem pro komisi je hledat dlouhodobá udržitelná řešení, aby, byl roz, aby se vyřešil problém s přístupem ke kapacitám na celosvětové úrovni spolu s hlavními partnery, jak bilaterální, tak multilaterální úsilí. Na bilaterální úrovni komise bude intenzifikovat eh, jednání s hlavními ocelářskými producenty třeba v Číně. Já jsem v Číně byl zhruba před měsícem, nejenom z tohoto důvodu, ale chtěl jsem tam s jejich vicepremiérem diskutovat. Dále mm, budeme jednat na multilaterální úrovni, jako je třeba OECD. Dámy a pánové, vážené poslankyně a poslanci, dovolte, abych skončil tím, že řeknu něco málo o práce v oblasti sociálních pracovních práv. Zatím jsme dosáhli toho, že máme doporučení, jak vrátit dlouhodobě nezaměstnané lidi zpět na trh práce. Rychle jsme ukončili jednání, která by měla vést k ustanovení platformy pro usnadnění jejich návratu do práce. Jedná se o uh, Evropskou chartu. Co se týká evropského semestru, tak komise posílila konzultace se sociálními partnery v nejrůznějším směru. Konzultovali jsme s evropskými sociálními partnery o tom, jaké jsou jejich názory. Také jsme se pustili do debat s národními sociálními partnery o, na téma specifických doporučení pro jednotlivé země. Co se týká zaměstnanosti a sociálních věcí, tak jsme zahájili konzultace se sociálními partnery, jak to eh, předpokládá mm, článek 145 eh, to jsou dokumenty, které se týkají rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a dalších sfér. V budoucích letech budeme pokračovat v sociálním dialogu, protože jsme přesvědčeni, že sociální dialog má-li být úspěšný, tak bude hrát zásadní roli v posílení konkurenceschopnosti sociálního tržního hospodářství. Pozbuzujeme členské státy, aby využili Evropský unijní fond pro globalizaci a sociální fond. Tyto nástroje mohou pomoci při změně kvalifikaci, mohou usnadnit integraci lidí do trhu práce. Ta agenda nových dovedností poskytuje také vizi týkající se eh, budoucí situace. Navrhuje také různé akce, jako třeba pilotní projekt který povede ke spolupráci v různých sektorech, jako třeba v ocelářství. v neposlední řadě 8. března tohoto roku komise navrhla eh, Evropský pilíř sociálních práv, první návrh, to je teď téma, o kterém se vedou konzultace. Měli bychom vést vážnou diskusi, zda evropský sociální model je stále únosný pro novou ekonomiku, Zatím čelíme globalizaci, digitalizaci a novým obchodním modelům. Musíme si klást otázky, zda naše sociální politika opravdu podporuje naše občany. Zda umožňuje občanům, aby naplnili svůj potenciál na trhu práce a zda jim umožňuje plně participovat na životě společnosti. Je tedy na čase, abychom se tomu věnovali opravdu se vší vážností, tak abychom mohli dále rozvíjet udržitelnou sociální ekonomiku. Děkuji. Eh, <clears throat> thank you, Mr. Děkuji panu komisaři Katajnenemu. A nyní ti z vás, kteří chtějí položit otázku, tak eh, můžete. Začneme koordinátory. Pan Kasek jako první. Děkuji paní předsedající a děkuji také panu místo eh, předsedovi za to, že mezi nás zavítal eh, po obědě na tuto velmi zajímavou diskuzi. Nikdy asi nemůžeme tuto věc dostatečně zdůraznit. A sice musíme zvýšit investice tak abychom vytvořili více pracovních míst. Ale všichni víme, že investice, pokud nejsou spojeny se s odpovídajícími strukturálními změnami, tak takové investice samé o sobě nestačí. Všechny politiky vyžadují eh, dobrou kvalitní implementaci a potom následující programování, plánování a eh, přípravné činnosti a práce. Lepší poradenské služby, technická eh, poradenská služba a tak dále. To všechno potřebujeme pro to, abychom pomohli malým a středním podnikům dostat se k finančním prostředkům. To znamená, moje otázka zní, zda můžeme toto ještě nějak dále podpořit, nějak k tomu motivovat. A druhá otázka, může nám masta před, místo předseda říci, jak sám hodnotí eh, první rok toho Evropského fondu pro strategické investice EFSI. A eh, zda bychom mohli udělat něco pro zlepšení situace, cokoliv. Děkuji. Pan Perinský, vy zastupujete paní Steinruck? Máte slovo. Thank you, Madam Chair. I was... Děkuji, paní předsedající. E, já jsem nevěděl, že tady ještě stále působím jako zástupce po zasedání koordinátor dnes dopoledne, ale dobře. Pane místo předsedo, toto téma, které jste velmi stručně nastínil, e, nám velmi leží na srdci, našemu výboru, jak jste sám řekl. Jde o zaměstnanost a růst, a to jsou věci, eh, na kterých nám hodně záleží. Týkají se našeho výboru. Mám na vás celou řadu otázek, která se týká, které se týkají vazby mezi podporou investic a mezi podporou reform a eh, skutečným reálným dosažením cílů, tedy většího počtu eh, kvalitních pracovních míst, kvalitní zaměstnanosti. Vy jste začal svůj projev tím, že jste zdůraznil, jak je důležité mít dovednosti a hovořil jste o 70 milionech evropských občanů, kteří, eh, kterým se nedostávají základní dovednosti. A potom jste hovořil o výzvách digitální dovedností. Já si myslím, že tyto závěry, tato zjištění souvisí s stále se zvyšující nerovnováhou, nerovnostmi v EU. A to souvisí jednak s územní dimenzí, ty rozdíly, eh, potom eh, s těmi chybějícími eh, dovednostmi pracovní síly v určitých oblastech, v těch periferních oblastech. A potom na druhé straně máme aglomerace, které přitahují takovéto dovednosti, protože přinášejí příležitosti ale pak máme také sociální nerovnováhy a také ekonomické nerovnováhy. V průběhu vaší prezentace, neplatí to jenom pro váš dnešní projev, ale i jiné, tak eh, jsem měl pocit, že vlastně opomíjíte hm, ten pojem koheze, soudržnosti. A podle mě to je klíčem všeho. A kolega přede mnou podle mě se snažil říci mm, něco podobného. Investice samo o sobě, sami o sobě jsou samozřejmě důležité, jsou nezbytné, ale nestačí. Musíme tady mít jasný pojem a povědomí o tom, eh, kam investujeme, kde ty investice uplatníme, jaké to bude mít dopady, co to bude generovat a zda to přispěje k soudržnosti EU jako takové. A konkrétněji bych se chtěl odkázat na pár témat, které, která mě zaujala v posledních týdnech. Jednak se to týká sdělení komise někde z poloviny prosince loňského roku, pokud se nemýlím. A tam šlo o příspěvky evropských strukturálních eh, fondů na, eh, ten, na investiční plán pro eh, růst a souviselo to s prioritami komise. Toto sdělení komise podle mne nesplňuje požadavky článku 16 odstavce 3 eh, CPR, kde se vyžaduje zpráva. Máme tady partnerské dohody, vytvoření operačních programů, a zvláštní pozornost má být věnována problematice konkrétních členských států. Tady se hovoří velmi analytické zprávě s nezbytnými závěry, návrhy a má se upozornit na to, že došlo k prodlevě u některých předpisů. Má se také zamyslet nad tím, jak eh, se z toho poučit. Moje otázka tedy zní, má komise pocit, že eh, v případě tohoto sdělení odvedla dobře svou práci nebo eh, předloží eh, skutečnou analýzu, skutečnou, právu, skutečnou zprávu o daných zjištěních. Moji asistenti se snažili k tomu najít nějaké informace. Zjistili, že nějaká práce odvedena byla, ale nebylo jasné, zda ty analýzy nebo ty, ta zjištění budou eh, poskytnuta k dispozici také k parlamentu. Další téma. Ehm, před něk pár dny tady proběhla prezentace v našem výboru o novém programu, takzvaném, takzvaném programu na podporu strukturálních reform, reform. Vypadá to, že tento program je spouštěn a nese to sebou celou řadu otázek. Když se podíváme na FC a na kontext, v něm k tomu komise přistupuje, tak to sebou nese otázky. A i ve vystoupení pana komisaře jasně zaznělo, že fondy, které jsou využity, jsou vzaty z EFSI pro technickou podporu, jsou vlastně odebrány z toho kontextu soudržnosti a jsou eh, zakotveny nebo zapracovány do kontextu evropského semestru. Pokud se nemýlím, tak eh, máme stanovisko mm, mm, výboru regionu mm, k tomuto tématu a také eh, stanovisko EHSV. To stanovisko je velmi jasné. Oni říkají, že jsou proti tomuto uspořádání, protože to oslabuje politiku soudržnosti, vlastně se to přesměrovává do eh, evropského semestru a v tom stanovisku se uvádí, že to není v souladu se smlouvami. Uh, eh, 18. března jsem položil také otázku komisi takže to už jsou téměř dva měsíce. A mě by zajímalo, zda může komise eh, vysvětlit logiku těchto rozhodnutí. A jaká je tedy souvislost s těmi cíly politiky eh, soudržnosti? To znamená, máme tady celou řadu otázek a mě by zajímalo, jak komise se dívá, jak zajišťuje své investiční politiky, jak se na to dívá. Vy jste stručně nastínil zkušenosti s EFSI. Pak tady také zazněl, zazněla nějaká číselná údaje. Hovořilo se o tom také na plenárním zasedání. Ale myslím si, že nic z toho neukazuje, Zda zde existuje mm, ten další efekt chybějících investic oproti těm ostatním, myslím, že 78 dalším projektům. Nehovořím samozřejmě o malých a středních podnicích, protože to je věc, která je důležitá, je to důležitý dopad, ale když se podíváme na těch 78 projektů, tak eh, pokud je zařadíme do těch zahraničních investic, tak eh, vyhovují té výzvy nebo našim cílům v oblasti lepší soudržnosti? A nebo ten nárůst v územních nerovnovách se může ještě zhoršit díky tomu. Abych to schrnul. Zmínil jsem zde několik bodů a chci se, chci se zeptat, má komise pocit, že skutečně tyto obavy řeší? To znamená ty obavy, eh, které vyslovil parlament, jak na plenární zasedání, tak eh, na výborech, jako je například náš. Mám pocit, pane místo předsedo, a říkám to velmi nerád, že komise tady má takovou skoro informační kampaň, aniž by tady panoval skutečný pocit toho, že tady jsou určité potřeby nebo nespokojenost se eh, způsobem investic a celkového ekonomického vývoje. Můžeme říct, že FC už běží Máme zde ty existující dohody a tak dále. Je mi líto, že takto přemýšlím, ale to, že nás tady není tolik v sále, nesouvisí podle mě až tak s tím, že je po obědě, ale eh, s tím, jak nízká máme očekávání eh, toho, že tady proběhne skutečná diskuze paní předsedající. Tak jedna otázka byla krátká a druhý řečník měl potom spíše eh, další otázky, takže další na řadě. Eh, tak vy jste se ptali na poradní služby. Eh, je to jeden z nejdůležitějších služeb, které máme v rámci Evropského měsíčního plánu. Už teď a začalo to všichni na začátku září, tak od té doby už jsme dostali asi 160 žádostí eh, podporovatelů projektu a většina z těchto žádostí pochází ze soukromého sektoru. To znamená, máme pocit, nebo vypadá, že to funguje lépe, než jsme očekávali. Eh, jde také o služby poskytované veřejným eh, službám, nebo to byl takový hlavní cíl, ale z nějakého důvodu ty evropské poradenské služby má větší zájem soukromý sektor než veřejný sektor. Ale je to pozitivní, jestliže vidíme, že i soukromý sektor se na to dívá pozitivně. Většina těch žádostí se týkala otázek toho, jak zlepšit kvalitu investičních projektů. A mnozí se také ptali na eh, radu, jak eh, Eh, získat eh, prostředky ze strukturálních fondů. Ptali se, co to znamená EFSI, eh, zda mohou mít ESI v rámci EFSI a tak dále. Když se podíváme na budoucnost poradenských služeb, tak je třeba lépe zvládat, to znamená Rego, Regio, ECFIN a další útvary. A musíme mít poradní místa přímo v terénu. Máme několik dobrých příkladů, například v Řecku, EIP a generální ředitelství ECFIN. Tam jsme více aktivní teď a díky tomu Řecko eh, má už eh, čtyři projekty, které jsou financovány eh, z EFSI. Mělo by jich být více ale hlavní problém spočívá v tom, že ty veřejné orgány byly poměrně pomalé v eh, pochopení nebo uznání toho, co vlastně EFSI eh, znamená. Eh, ale proběhlo několik setkání, členové mého kabinetu, pracovníci našich útvarů, Eh, naši zástupci v Aténách se setkali s místními orgány a teď myslím, že naše spolupráce s řeckými orgány je výborná. Ale ještě důležitější je to, že se nám podařilo eh, předat toto poselství, tuto zprávu soukromému sektoru. Eh, jsou to všechno soukromé investice. Já jsem trochu zatížen na investiční platformu v Řecku v oblasti energetiky a cestovního ruchu tam bychom mohli mít několik mm, projektů. A to je příklad toho, eh, čeho můžeme dosáhnout, když eh, spojíme naše zdroje. V Bulharsku eh, nám místní orgány pomohly ve zřizování místních poradních služeb, šlo o spolupráci evropských orgánů a místních orgánů. Ale samozřejmě je to věc, kde je třeba se zabývat osvědčenými postupy a potom pomáhat eh, členským státům přímo v teréně. Jak vypadal první rok EFSI? Už jsem vám řekla několik číselných údajů, ale když jsem hovořil o některých tématech a o zjištěních, o tom, co bychom měli dělat lépe, určitě sem patří ty poradenské služby. A Jakožto europoslance bych byl moc rád, kdyby i jste vy sami eh, ve svých volebních organi- eh, okrscích organizovali nějaká setkání. Vím asi o 20 europoslancích, kteří něco takového ve svých eh, volebních okrescích zorganizovali a vždy se jim dostalo velmi pozbuzující zpětné vazby. Výrazně tam došlo k nárůstu zájmu o EFSI. Takže pokud kdokoliv z vás by si přál něco takového zorganizovat, velmi rádi vám v tom pomůžeme. Pomůže vám EIB, Evropská investiční banka, která má e, úřady v většině zemích. A také naše zastoupení vám může pomoci. Můžeme vám poskytnout e, informace nebo se takovýchto akcí zúčastnit. Naší největší výzvou stále je eh, zvyšování povědomí a osvěta mezi soukromými investory a někdy také to platí ještě pro veřejné organizace, veřejné orgány, eh, aby věděli, jak mohou si využít. Za druhé, pan Pernický hovořil o udržnost, soudržnosti, o kohezi. A je to pro nás výzvou zejména ve středně východní Evropě veřejné orgány vždy, kdykoliv vysvětlujeme, co to je EFSI, tak vlastně reagují tak, že nejde o žádný grant a tím pádem nejsou eh, eh, tím zaujati, nemají o to zájem. Taková je ta první reakce veřejných orgánů. A přestanou poslouchat, přestanou nám naslouchat tak rychle, že už vlastně nepředají tu zprávu soukromému sektoru. Takže i kdyby ta situace byla taková, že eh, vláda na tom nemá zájem, tak eh, veřejný sektor, eh, pardon, soukromý sektor by na tom zájem mít mohl. Nebo případně v rámci hm, partnerství veřejného soukromého sektoru. My jsme opakovaně kontaktovali různé vlády, říkali jsme, podívejte se, co dělají například v sousední zemi, proč to neděláte také vy. Snažíme se ukazovat dobré příklady toho, jak plánovat ehm, jednotlivé fondy. Snažíme se apelovat na vlády, aby byly aktivní. Prakticky eh, se snažíme pozbuzovat eh, v hledání dobrých projektů. A eh, v rámci obou generálních ředitelství jsou útvary, které poskytují technickou podporu při plánování jednotlivých projektů. Země koheze mohou případně eh, použít EFSI, pokud chtějí. Jsou tam i ty projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru. A někdy mají lepší možnost využít EFSI než jiné země, protože mohou mm, využít také spolufinancování ze strukturálních fondů. Ve svém úvodním projevu jsem hovořil o Bulharsku, o tom, že tam máme tři soukromé banky, které už eh, eh, souhlasily s financováním malých a středních podniků pak tady mám také eh, Rumunsko, o které jsem hovořil. Tam proběhlo několik návštěv, já jsem sem tam byl, ještě v tom budu pokračovat a chtěl jsem o tom hovořit eh, s bankéři, eh, aby věděli, že vlastně jim tím pomáháme, že pokud chtějí poskytnout lepší služby malým a středním podnikům, tak je tady právě proto EFSI. Stručně řečeno, musíme pracovat na zlepšení osvěty a povědomí, aby lidé viděli, o co jde. A pokud eh, chcete vidět, o jaké projekty jde, tak eh, všechny ty projekty eh, jsou na, na příslušných webových stránkách. Jsou tam různé menší projekty, a je tam ukázáno vlastně, jak můžete získat financování pro menší investice. Ptali jste se také na to, eh, jak je to s eh, reformami, investicemi a vysoce kvalitními pracovními místy. Ehm, správně jste řekl, že to vše spolu souvisí. Ehm, funguje zde ehm, ex ante kondicionalita v těchto fondech EFSI. A mělo by to vést členské státy k tomu, aby provedly nezbytné reformy. Ty se liší v různých členských státech, ale podíváme-li se na reformy, které jsou klíčové pro vysoce kvalitní eh, pracovní místa, ať už z dlouhodobého nebo střednědobého hlediska, tak eh, v mnoha členských státech je co zlepšovat eh, v oblasti vzdělávání a zejména pokud je o přípravu učitelů. Eh, já jsem měl pocit, že každý učitel, který vyučuje v Evropě, tak má vysokoškolské univerzitní eh, vzdělání, ale zjistil jsem, že tomu tak není. Neříkám, že to je jediná podmínka, tento typ vzdělání, abyste eh, získali dobré učitele, ale určitá souvislost tady podle mne je. Více se zaměřujeme na tento typ změn, reform, které zlepší dovednosti eh, lidí, zlepší konkurenceschopnost, produktivitu. A snažíme se jít vlastně ze zdola nahoru směrem. Soudržnost je určitě v těchto činnostech velmi důležitá. I v tom širším kontextu investičních plánů. Už jsem se snažil trochu vysvětlit, jaké výzvy to sebou nesem. A nemůžeme mm, to jenom tak vzdát, musíme vlastně pokračovat v tom, co jsme začali. Adicionalita EFSI, to je otázka, která padá velmi často. Určitě velmi dobře eh, víte, že komise nevybírá projekty. Takže Možná, že bylo lepší, kdyby bylo vlastně vysvětleno, jak u těch jednotlivých projektů, jakou přidanou hodnotu nebo co přinášejí navíc. Ve většině případů je to ale velmi jasné, ta přidaná hodnota. Buď by ten projekt se vůbec nezrealizoval, a nebo by nebylo možné bez toho, aby měl stejný rozsah nebo stejnou rychlost, kdyby nebylo využito FSI, Znamená to je ta předaná hodnota nebo to, co vyplývá navíc z toho použití FSI. Zazněla ještě řada dalších otázek. Mm, bohužel na všechny neznám odpověď, ale proberu to s kolegy v kabinetu a, a eh, pak se k tomu vrátíme Máme tady ještě šest přihlášek do diskuse a pak budeme hlasovat za půl hodiny a kousek, tak doufám, že budete struční. Pan Mar- paní Marta? Paní předsedkyně, všichni jsme mluvili 10 minut, možná 4 hodiny. No. A já bych chtěla také, aby ostatní koordinátoři měli čas na položení otázek. Pane komisaři, eh, vy jste ve svém projevu se hm, v podstatě zaměřil na čtyři hlavní témata. Já k každému z těch témat budu mít eh, jednak připomínky, jednak dotazy. Otázka dovedností. Eh, hovořil jste o tom, že nám chybí dovednosti a že zapotřebí provést strukturální změny, které povedou ke zlepšení dovedností. Potom jste hovořil o stážích, o praxích. A já si říkám, jak vyřešíme eh, eh, problém zneužívání stážistů, což je zlo, které se objevuje v mnoha, mnoha členských státech, protože stážisté nebo stáže se vlastně zneužívají. Zajména to platí pro uh, mladé lidi, jsou takto zneužíváni jako levná pracovní uh, síla. Vlastně ty stáže nefungují jako nástroj, kde můžete získat dovednosti a um, souvisí to potom s prací. Potom um, vzdělávání učitelů a konkrétní doporučení pro jednotlivé země. Uh, vy po nás požadujete reformu školství, a v podstatě ničíte to, co funguje v Itálii. My jsme měli uh, vynikající Mm, systém vzdělávání v Itálii mělo to celosvětové uznání. A teď se máme najednou přizpůsobit jiným systémům vzděláváním, které podle mě by se měly přizpůsobit tomu našemu modelu, protože italský model vzdělávání byl nejlepší a byl um, celosvětově uznáván. A my jsme tento model uh, vlastně narušili a přitom šlo o odvětví, které bylo klíčové nejenom pro přípravu studentů, ale také pro eh, vytvoření předpokladů pro eh, důstojná pracovní místa i pro učitele. Potom se hovořilo o využití eh, migrantů jakožto pracovní síly. Eh, znamená to, že vy souhlasíte například se stanoviskem Německa, které nabízí 2 eura za hodinu pro to, aby zaintegrovalo na trh práce migranty? Podle mě tady jde o zneužívání a určitě to neřeší nějak eh, nezaměstnanost. Potom mm, vaše nabídka. Mě by zajímalo, jak je to s těmi projekty, které jste schválili v Itálii. Tam je podle mě osm projektů uvidíme, jak to bude pozitivní a kolik z toho vznikne pracovních míst. Eh, ty projekty jsou velmi riskantní, neudržitelné a většina podniků, které jsou do toho zabojeny, tak to jsou klasické klientelistické podniky. Takže tady bych dávala velký pozor a je zapotřebí být velmi konkrétní a přesný. Potom ocelářství. Eh, určitě Víte, jak to bylo v Asternit skupinou. My jsme si před pár lety prožili velmi závažný problém, který se dotknul eh, také eh, evropského antitrustu. Šlo tam o sociální dumping, eh, o velké problémy v ocelářském průmyslu. A je to věc, která trvá desítky let, protože nám chybí průmyslové politiky, které by byly efektivní, udržitelné a zejména nám chybí vize. Itálii máme vlastně dva subjekty. A teď si řekneme, že vlastně přenecháme to nebo dáme statut tržní ekonomiky Číně a to bude mít obrovský dopad na ocelářský průmysl. My jsme bývali nejlepšími výrobci. E, Itálie byla celosvětově uznávána jako jedna ze zemí, kde je velké bohatství tohoto e, odvětví. A bohužel, mm, teď je to katastrofa. Je to neudržitelné, to, co se děje z hlediska životního prostředí, z hlediska zdraví, z hlediska pracovních podmínek a z hlediska občanů. Myslím si, že bychom se měli poučit z vlastních chyb a z chyb, které neustále opakujeme. Protože nemáme vizi eh, průmyslových politik, eh, která by byla efektivní. Vy jste hovořili o tom, jak to je s členskými státy. Já bych byla rád, kdybyste klidně navštívili eh, můj volební okrsek, ale když hovoříme o velkých infrastrukturách v zemích, jako je například Itálie, to je jedna z nejkrásnějších zemí na světě, tak eh, my máme podporovat ty nejlepší infrastruktury, takže je zničíme. No možná bylo dobré, kdybyste tam šel s námi, protože my to musíme našim eh, lidem vysvětlit. Řekneme jim, dobře, vytvoříme eh, pár eh, pracovních míst, v podstatě nula. Eh, ta zaměstnanost, kterou vytváříme, je jenom dočasná. Jakmile ta infrastruktura bude dokončena, tak už žádná pracovní místa sebou nebude přinášet. Takže mm, myslím si, že nám chybí vizi. Vize chybí Evropě, chybí nám komplexní vize o tom, kam chceme jít, eh, čím chceme být. Takovou vizi jsme měli po druhé světové válce. Eh, chtěli jsme tehdy, no, zabývali jsme se těmi hlavními průmysly, ale eh, oproti tomu jsme vytvořili taková průmyslová monstra, která zabíjí lidi. A tady hovořím o konkrétních datet, datech a ještě navíc tím ani nevytvářím žádnou zaměstnanost. Eduard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 Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkujeme vám mnohokrát, pane místo předsedo, že jste sem přišel a prezentoval váš postoj. Já budu hovořit o tom ocelářském sektoru, o kterém jste se zmínil. Je to jeden ze strategických sektorů pro Evropu, nejen proto, že ocel potřebujeme, ale také proto, že to vyvolává nyní také kolektivní obavy. Zaměstnanost, zaměstnanci, výzkum a vývoj, inovace, investice. Eh, a když hovoříte o tom, že eh, mm, jste zřídili nějaký systém dohledu nad dovozem z Číny, nevím, eh, jaký systém to je, ale 2 miliony tun oceli v roce 2015 se dostaly do Evropy, 30 vlastně přes 30 milionů tun oceli a poprvé eh, v naší historii se stala Evropa deficitní, co se týče vývozu a dovozu. Hovořil jste také o problémech s cenami oceli. Nemáme problém s poptávkou, ale s cenou. Eh, v žádném průmyslovém odvětví eh, není, eh, po, po celém světě není nikdo, kdo by vydělával na oceli. 55 euro za tunu eh, za 55 euro se tu vyrábí tuna oceli v Chile a za mnohonásobek se prodává tady v Evropě. A to, co, o čem jste hovořil, o e, tom zasedání OECD, tak já jsem u toho byl, protože Číňany nepřišli proto, aby s námi e, vedli nějaký dialog. Oni přijeli proto, aby nás zastrašili. A za, zároveň vy jste tam e, byl v Číně, paní Merkel tam byla také nedávno a hovořilo se o problému přebytečných kapacit. Existuje e, několik e, ocelářských hutí v Číně, které opět začaly vyrábět ocel. Čína oproti e, slíbila Evropské komisi, že sníží výrobu ocely, ovšem to není pravda. Jednou můžeme hovořit o úrovni kvalifikaci. Ocelářský průmysl nabízí daleko více kvalifikací Eh, než je myslitelné, ale v Evropě máme také určitá střediska. Eh, kromě toho existuje asi tisíc druhů ocely a 50 takové ocely eh, není v Číně. Jednoduše to znamená, že úroveň inovací eh, na tomto sektoru je třeba vytvořit. Takovýmto tempem, eh, když to půjde, tak eh, budeme moci za několik měsíců zmizet, protože konkurence se prosadí a my skutečně musíme urychlit ty věci. Je třeba na to skutečně dohlížet a nasadit antidumpingová opatření, než eh, američané zavedou daně ve výši 30%. A potom ta kolegyně, která hovořila o ekologických aspektech, ta reforma, která se právě připravuje, je důležitá, protože musíme chránit životní prostředí, musíme chránit eh, také veřejné zdraví, eh, zdraví našich pracovníků. Potřebujeme daně na to, abychom mohli tyto daně využívat. Ovšem, když je budeme dávat průmyslovým odvětvím, tak to bude znamenat konec. Já zkusím být trochu stručnější, než jsem byl předtím. Paní Agea, vy jste hovořila o tom neférovém systému, kdy mladí lidé jsou podstatě zneužívání jako levná pracovní síla nahrazující vzdělané pracovníky. Tohle je věc, kde Evropská unie nemá kompetence. Nemáme tady žádnou pravomoc, protože to se týká národních vlád, národní legislativy, legislativy v oblasti zaměstnanosti a práce, co je a co není přijatelné a jaké jsou limity mezi podnikatelskými aktivitami a pracovními smlouvami. Takže pro nás je velice těžké členským státům něco nařizovat v oblasti práce a legislativy na trhu práce, ale obecně je těžké definovat rozdíl mezi stáží a pracovním poměrem. Myslím, že jde především o tou situaci, kdy máme teď spoustu nezaměstnaných mladých lidí, tak je třeba využívat stáže, které jim umožní seznámit se s trhem práce, je to vždycky lepší dělat něco než nic. Je možné toho využívat víc než do posud, ale souhlasím s vámi, že stáže by neměly deformovat udržitelný trh práce. Co se týká příkladu dobré osvědčené praxe v zemích, kde je problém v této oblasti, tak tam se ty státy mohou vyžádat nějaké příklady dobré praxe z jiných zemí. Potom ocelářství. Paní Agia a pan Martin eh, zmínili tu otázku ocelářství. Čínské kapacity oblasti produkce ocely jsou větší než celoevropská produkce. Jejich kapacita je větší než naše celková výroba. Všechna kapacita nemusí v každém jednotlivém případě znamenat dumping, ale samozřejmě je jasnější, že když je nadkapacita, tak to někam musíte uh, prodat a když nemůžete prodat všechno, tak děláte něco s cenou a potom riziko dumpingu výrazně roste. Nemám teď v hlavě přesná čísla, ale slyšel jsem dvě různá. o tom, jaký je podíl čínské ocely podléhající antidumpingovým opatřením nebo nějakým dotacím. Jednou menší bylo 17 čínské ocely, které by spadalo pod ta opatření dotací a to vyšší číslo bylo 44 Tedy omlouvám se, nemám to přesně v hlavě, ale když jste řekli, že je na čase uh, využívat um, obchodních nástrojů, tak komise vždycky, když evropské firmy přijdou s tím tématem, tak analyzuje případy a pak uh, tu zahraniční firmu buď podřídí nebo nepodřídí těm opatřením na ochranu obchodu. Naše nástroje jsou efektivní ve srovnání se Spojenými státy, tak tam se to využívá rychleji, než my můžeme, ale my se snažíme v rámci DTI, pokud členské státy dovolí. Tady dochází k neschodě mezi členskými státy v oblasti TDI. Určitý pokrok se dosáhl, ale zatím ne všude některé členské státy jsou ještě proti. Ono by to bylo velice efektivní, TDI, ale to je na radě, aby o tom rozhodla. Rozdíl mezi americkým, americkými a evropskými opatřeními proti dumpingu, ta americká opatření jsou častější, častěji se zase uvolňují než ta evropská opatření. To je rozdíl, jak jsem řekl, snažíme se zlepšit svůj systém a musíme být připraveni na obranu spravedlivého obchodu. Komise je pro otevřenější obchod, pro spravedlivější obchod. Pokud chcete mít volný obchod, tak musíte zároveň být uh, připraveni chránit spravedlivý obchod. Liberální neznamená, že se smí všechno a jde o ty případy, kdy kapacita značně poškozuje trh, tak pak musíte být připraveni samozřejmě své vlastní zájmy hájit. Děkuji vám. Děkuji. Dominik Martin dostane slovo. Omlouvám se, že jsem předtím popletla ta jména. Děkuji vám, paní předsedkyně. Poté, co jsme nyní vyslechli, tak eh, můžeme. Tady není. Eh, vy jste dala slovo eh, Dominiku Martanovi, že? Tady je ještě jeden poslanec, který se jmenuje Martin. Takže můžu říci jedno. Byl jsem opravdu nadšen, když jste hovořil o rozumném protekcionismu jsou to samozřejmě dohání zájmu. Dříve tomu tak nebylo, teď ano. Tak eh, jste svým způsobem pro určitý protekcionismus. To je o to lepší. Eh, pane místo předsedo, Musím přiznat, že ten dynamický tón eh, vašeho vysvětlení mě téměř probudil. Ale již jste, tak říkajíc, u moci, eh, u moci několik desetiletí. Komise už eh, vládne několik desetiletí. A strategické kompetence, otázka analfabetismu, těch 20 eh, eh, zaměstnanců bez ukončeného vzdělání, tak eh, můžu říci, že tady máte určitou zodpovědnost. To jste přeci neobjevili teprve v roce 2016, i když se nyní eh, o tom hovoří v rámci strukturálního dialogu v roce 2016. To jsou věci, které před 20-30 lety byly také. Hovoříte o investičním plánu a říkáte o refinanci bank, ale eh, refinancujete banky také. Jak to vypadá s malými středními podniky a s jednotlivými osobami? Nechcete, aby byly refinancovány pouze vy, ale vy potřebujete refinancování. Vy máte ty projekty. Co dělají banky? Banky půjčují peníze. Ano, e, pak jste hovořil o oceli. Ano, dobrá. Nebudu se už o tom zmiňovat. Pak se budeme hovořit o sociálních právech, pane místo předsedo. Zahájit konzultace, ano, to je vždy dobré. Ale co to znamená? A když hovoříte o tom, že se mají členské státy povzbuzovat k tomu, aby eh, sociální fond a fond globalizace využil a využili, aby pomohli podnikům. Ano, děláte v podstatě všechno pro to, aby naše podniky zmizely, respektive neděláte nic pro to, abyste to zastavili, jejich zánik. A na druhé straně posíláte miliony do podniků, abyste zachránili eh, pracovní místa zaměstnanců. To je jakýsi populismus a v podstatě to spolu neladí. Teď jsme slyšeli ještě také jiný tón, pan Pirensky například, eh, to jsem se také, eh, také zbystřil pozornost to je jedna z největších frakcí tady v Evropském parlamentu. Ale byl to vlastně útok. On v podstatě rozebral úplně to, co vy jste řekl. Já jsem z toho dosti překvapen, pane místo předsedo komise. Nyní Je třeba se podívat na projekty na Twitter, nebo když se řekne, sledujte projekty na Twitteru, no to je dosti zvláštní. Eh, když to slyší občané, nebo kdyby to slyšeli občané, to, co jste právě řekla, tak eh, by měli určitě pocit, eh, že jste jim pomohli. Ano, kolega nás tady opravdu probral, i když tady chybí určitá dynamika. Hned se dostanu ke konci, protože nějakou dobu hovořím. Takže chtěl jsem říci, že to, co jsem slyšel, eh, jsem slyšel o sociálním dumpingu, to je velice důležité pro nás. Ovšem neslyšeli jsme nic o té typu. To máte také na programu. Eh, rozumnou a vyváženou dohodu se Spojenými státy, další eh, vyjednávání se Spojenými státy ohledně volného obchodu. Ano, když se hovoří o TTIP, eh, tak víte, že když se to prosadí, tak to bude konec Evropského společenství. To víte, určitě jste dosti inteligentní, že když se tak stane, tak nebudeme tam, kde jsme dnes. Nakonec eh, moje otázka. Nemáte eh, tak trochu pocit, že jste na palubě Titaniku, pane místo předsedo? Skončil jste, pane kolego. Teď dám slovo paní Ribeiro. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Yes, yeah, madam chair. Yeah. I cannot accept insults coming from members of this committee to a commissioner. Mm, máme tady komisaře, který by mohl odpovídat na naše otvácky a neměli bychom ho ale urážet. Ale já přece nikoho neurážím. Já jsem byl naprosto korektní a pokud tady někdo není, tak pane Kázo, vy byste se měl korigovat. Teď, paní Ribeiro, máte slovo. Teď je tady příliš mnoho možů. Paní Ribeiro. Has the floor. Paní Ribeiro, paní Ribeiro má slovo. ouvir-me um falar, mas também tenho direito a expressar a minha opinião. Ano, já chápu, že pan kolega mě nechce tak slyšet, ale mám právo zde vyjářit svůj názor, eh, když jsem sem přišla za tento eh, výbor. Pane eh, místo předsedo, dovolte mě, abych řekla jako učitelka a odborářka, to, že jsem s radostí vzala vaše priority na vědomí. Ostatní začínají s kompetencemi a je třeba najít prostě cestu, jak to všechno dát na agendu Evropské komise. Chtěla bych se věnovat jednomu velice důležitému aspektu, pane komisaři. Když se hovoří o vzdělávání a profesní přípravě, tak musíme říci, že jsou to aspekty, které se nedají během krátké doby vyřešit a změnit. Důsledky vidíme teprve středně době a dlouhodobě. Jinak bychom zažili to, že členské státy se svými statistikami budou žonglovat, aby eh, splnili případná očekávání a aby dosáhli eh, lepší výsledky ve vzdělávání a profesní přípravě. Také jste hovořil o tom, že je nutné, abychom eh, sázeli na vzdělávání učitelů. To se týká nejenom základního vzdělávání, ale týká se to především také celoživotního dalšího vzdělávání. E, v době e, pracovního života jsou učitelé odkázáni na to, že se musí neustále e, udržovat na při patřičné úrovni znalostí. Eh, musí investovat také do takového vzdělání, takže tady bychom měli převrstvit jaksi určité priority. Eh, to, co se řeklo u prvních priorit, eh, co se týče vzdělávání učitelů. Pak bod 2. Komise by chtěla podporovat členské státy v tom, aby používali zdroje z EFSI Eh, to určitě je, můžeme přivítat, ale ráda bych věděla, jakým, jakou měrou eh, by to mělo eh, se stát. Musím říct, že v určitých regionech je to velice obtížné Eh, získat prostředky z těchto fondů. A eh, to je určitě apel na Evropskou eh, komisi. Pocházím z Azorských ostrovů a máme tam velice obtížnou situaci vzhledem k tomu, že jsme úplně na samém okraji Evropské unie. A pane komisaři, když nám budete chtít pomoci, tak opravdu bych vás ráda u nás přivítala na Azorech, abychom společně hovořili s podniky, zejména také s malými středními podniky, podniky a abychom obyvatelstvu dali více informací, aby um, se mohli orientovat v tom plánu. A na závěr ještě něco pozitivního. V tomto výboru zodpovídám jako zpravodajka za evropský semestr za zprávu, o které se diskutovalo v listopadu a stejně tak o stanovisku, které se eh, zítra bude prezentovat. Eh, chtěla bych eh, to pozitivně vzít na vědomí, že se posiluje spolupráce se sociálními partnery. Je to důležité, protože je před námi velká výzva. Bohužel o ní hovoří eh, velice málo lidí. Je to v souvislosti s trvalou udržitelností sociálního státu a sociálního modelu v Evropě. Eh, máme demografické výzvy také, před kterými stojíme. A evropský sociální model, tak jako ho dnes známe, budeme spochybňovat, když nic neuděláme. 7 celosvětové populace musíme svůj model udržet. To je velice důležité pro zapojení také všech sociálních partnerů. Blahopřeji a děkuji za to. Sorry. Omlouvám se, pan Pavel, mám tentokrát ten seznam poněkud složitý. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane místopředsedo, že jste přišel. Budu stručný, protože mnohé jste už zmínil. Ale co se týká situace v Rumunsku, tak vy sám jste řekl, že nemáme žádnou banku, která by nabídla podporu v souvislosti s investičním plánem. Také jste řekl, že budete hovořit s bankami, aby se pustili do toho projektu. Já bych doporučil, abyste hovořil s matkami, těmi francouzskými, německými, rakouskými, mateřskými bankami našich bank, těch bank, kterým vy říkáte rumunské banky. Já vím, že jste se v únoru setkal s naším premiérem, což je bývalý komisař, takže by měl rozumět významu programu Evropské komise. Možná byste mohl, i když třeba ne na této schůzi, mohl byste nám poslat informaci o tom, o čem jste hovořil s ním a kde vidíte problémy, proč v Rumunsku to nefunguje. A v neposlední řadě podporuji to, co jste řekl, měli bychom být v Rumunsku aktivnější, dnes máme nově z zvoleného primátora, předsedu rady, budou představovat své plány na nejbližší roky, takže chtěl bych vás vyzvat a podpořit, abyste je podpořil. A teď paní Sander, poslední řečník. Vice-prezident, Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážený pane místo předsedo. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste dnes mezi nás přišel. A eh, oproti některým eh, kolegům nebo proti jednomu kolegovi, který tady již není. Já osobně si myslím, že Evropská komise je schopna věci změnit společně s námi, evropskými poslanci v Evropě Eh, a zlepšit eh, stav v různých členských státech. Zmínil jste se o různých bodech. Eh, za sebe bych chtěl se zmínit o otázce kompetencí, o které jste se zmínil. Kompetence, tam jsou dva body. Jedna věc je získávání kompetencí. A tady vám, s vámi mohu souhlasit ty různé podněty, které jste dali. Například, že je nutné e, zasáhnout, jestliže e, vnitrostátní vzdělávání e, nestačí. Také učitelé musí být podpořeni. Takto bude našim mladým lidem dána možnost stát jednou nohou na dobrém vzdělávání, druhou nohou v ekonomice. A musím říci, že je třeba mladé lidi podporovat a především jejich podnikatelského ducha, protože právě v tom jsou také různé kompetence skryty. Eh, buď jsou mladí lidé schopni založit podnik nebo ne, ale myslím si, že znalost eh, těchto věcí je důležitá. Kompetence. Tady nejde pouze o získávání kompetencí, ale také o jejich uznání. To si myslím, že je úplně rozhodující otázka. Já pocházím z Alsaska, z okrajového regionu. Máme tam tam eh, příjemné eh, sousedy, ale máme tam velkou nezaměstnanost. Na druhé straně hranic ovšem jsou také volná místa. Eh, vytvář, eh, pořádají se různé kurzy pro mladé francouze, aby potom mohli v Německu eh, převzít pracovní místa. Ale velká, velký problém je s uznáváním kompetencí, protože podniky bezpodmínečně v Německu neví, eh, jaké kompetence jsou skryty za těmi vysvědčeními, která mají naši mladí lidé. A proto, pane místo předsedovi, to byla otázka uznávání těch kompetencí. Yes, Prosím, pane Katajnere, máte slovo. Děkuji. Pan Martin už tady sice není, ale kdyby to byl, tak bych mu byl býval řekl. No, Dominik Martin to není. Jsou tady totiž dva toho jména a já bych se výslovně z toho chtěl, prosím, vyloučit. Dobře, tedy ten druhý pan Martin tu není. Ta jeho kritika, že Unie dělá všechno špatně a něk, ně, jistá míra kritiky je na místě, ale i když um, se tím třeba nabourá ten příjemný příběh, tak je upřímné vysvětlit uh, voličům, kde jsou kompetence Evropské unie, kompetence komise, kompetence národní legislativy. She doesn't uh, refinance banks because uh, it's EFSI by EFSI potřebuje banky, potřebuje je na financování malých a středních podniků, protože Biro nemůže přijímat stovky žádostí malých a středních podniků, když eh, budou potřebovat eh, kontaktovat centrálu v Lucemburku. My tedy proto potřebujeme ty národní banky na místě, tak já vždycky všechny vyzývám lidi, aby sledovali informace na Twitteru, protože jsou tam doplňující další informace. Paní Ribeiro, vzdělávání je skutečně dlouhodobá investice, tak tomu skutečně je. Když se podíváte na digitalizaci, na čtvrtou průmyslovou revoluci, když se na to podíváte na střednědlobé, dlouhodobé, tak je třeba se na to připravit. Nikdy není pozdě začít zlepšovat kvalitu vzdělávání a není to univerzální velikost, takže nemůžete prostě kopírovat praxi těch ostatních, můžete se poučit. EFSI a odlehlé oblasti. Jenom pár myšlenek. Umím si představit, že bychom vzali na vědomí velikost trhu, financování malých a středních podniků je někdy obtížné. Proto příležitosti EPSI ke zlepšování financování v odlehlých oblastech by měl být nejrychlejší, nejsnažší způsob, jak využívat EPSA. Jde o to, aby se zvýšilo povědomí bank, které jsou na Azorských ostrovech, aby se jim řeklo, že když máte zájem zjistit, co FC může dělat, tak prostě zavolejte do nejbližšího úřadu EIB a začněte s nimi jednat. Na to není potřeba žádné schválení od úřadu. Druhou možností by mohlo být, i když neznám samozřejmě všechny informace, všechny podrobnosti o situace, názorech, zřídit nějakou investiční platformu, což by znamenalo, že EPSI poskytne nějaké prostředky a dá se dohromady větší počet malých investičních projektů, pomůže se investorům, aby na to získali financování. To by byl model, který Francie využívá pro projekty energetické efektivity a to by užívá Kypr a Řecko pro sektor cestovního ruchu. A co říkal pan Pavel? Ano, budu hovořit se zahraničními bankami. V Bulharsku je jeden ze zprostředkovatelů Raiffeisen Bank, jména těch ostatních teď nemám v hlavě, ale uh, ano, bylo by to rozumné. Diskutovali jsme s panem premiérem a premiérem a ministrem financí, kteří plně chápou logiku EFSI a vyzvali jsme je, aby se věnovali projektům se zavlažování. Když veřejný sektor intenzivně podporuje zavlažovací projekty, tak eh, i když to není naše povinnost, abychom podporovali ty projekty, tak máme nějaké nápady, jak by takovéhle projekty mohly vypadat. A samozřejmě je možno využívat strukturální fondy na spolufinancování a tím ušetřit peníze na jiné účely. Ale velice rád vám pomůžu, vám osobně i vaší zemi paní Sander, uznávání dovedností je hrozně důležitá věc, v podstatě jedna z nejdůležitějších, když bychom chtěli mít jednotný trh práce v Evropě a váš příklad je <laughs> dobrý, špatný příklad, že dokonce i v oblastech, kde lidé jsou zvyklí žít, eh, tak říkajíc, přeshraničně, tak tam to nefunguje. Když to uznávání nefunguje, tak máme opravdu velký problém. Komise se snaží protlačit iniciativu, ale ono všechno závisí na implementaci ze strany národních úřadů. Někdy, mám, někdy jsem slyšel o dobrých příkladech mezi Finskem a Švédskem, kde místní úřady se v podstatě toho chopily, i když uh, kurikulum spadá do kompetence Národního ministerstva, tak eh, se toho chopili místní orgány a začaly srovnávat, do jaké míry ta vzdělávací kurikula si odpovídají a dokonce potom přizvali ke stolu podnikatele, aby řekli, jaké dovednosti potřebují a školy na obou stranách hranice se potom snažily uh, nasměrovat vzdělávání patřičným směrem. Ono se dá spoustu věcí udělat i na nižší úrovni, než je ta národní úroveň, i když vzdělávání patří do kompetence členských států. Dobrý špatný příklad, že dokonce i v Alsasku máte podobné obtíže, jako jsou v jiných oblastech. Děkuji vám za vaše názory a doufám, že budeme ve zájemné spolupráci pokračovat. Děkuji vám, pane Katajnené.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 Are you ready to vote? Mr. Martin. Jste připraveni, pan Marta? Levrier, Madame Sanders. Eh, ano, pan Levrier, panu Kasovi bych chtěl říci, že jsem měl prostě právo si odskočit na toaletu, to jsem chtěl říct také pane panu Katajnenovi, takže proto jsem tady nebyl. Monsieur Labello. Oui, madame la présidente, monsieur Martin euh, me rend complice de ces... Ano, no. eh, pan eh, Martin zde hovoří o fyziologických problémech a já s tím problém nemám. On může prostě si vyjít, kdy chce a dělat, co chce ale je to skutečně tak, že Jestliže je někdo zvolen a položí otázku, tak by měl alespoň vyčkat odpovědi. Eh, možná tato důležitá mise, eh, kterou musel vyřídit, mohl třeba ji trošku posunout. Eh, bylo by to alespoň zdvořilé. Eh, to, o čem se tady zmínil a to, že je prostě, eh, že se probral nebo probudil nebo že to připoutala jeho pozornost, tak eh, to určitě neuklidnilo rozpravu. Známky únavy možná také se projevují eh, kvůli obědu, ale určitě mohl pan Martin vyčkat alespoň odpovědí. Poté, co zde bylo řečeno, eh, tak eh, já jsem prostě nebyl citován žádným soudem. Teď budeme hlasovat, tato diskuze už byla uzavřena a paní Dlabajová má ještě otázku k jinému tématu. Děkuji za slovo. Já tady nebudu hovořit o žádných fyziologických problémech, ale spíše procesních. Ještě než přejdeme k hlasování, tak bych se ráda vyjádřila k postupu, který byl použit k těm otázkám, který budeme hlasovat. Minulý týden na začátku eh, jsme ehm, hovořili o záruce pro mladé a měli jsme stínové zpravodaje, dohodli jsme se přes e-mail na obsahu otázek a to, takto jsme to finalizovali. A poté interně v naší skupině jsme navrhli text kolegům, tak aby abychom jim dali možnost rozhodnout, jak budou hlasovat. Včera večer v 8 hodin pan Hendl eh, jednostranně změnil text otázek, aniž by konzultoval stínové zpravodaje a teď 20 mi- o 24, ani ne 24 hodin poté o tom textu máme hlasovat. Ehm, není to otázka, na kterou bych chtěla odpověď. Já vím, že tu mm, ústní otázku podpořím, ale eh, jdeme o ten postup. Jak je to s těmi ústními dotazy? Teď je eh, navrhuje pouze předseda a ehm, nemusíme pak tedy jmenovat, tedy jmenovat eh, stínové zpravodaje? Thank you. Eh, Paní předsedající, děkuji. Ehm, pochopila jsem to tak, že se objevily určité problémy v této věci. Nicméně, ať už budeme, ať už to jakkoliv, tak teď budeme hlasovat, eh, protože ehm, máme eh, určitý časový program a potřebujeme to předložit na plenárním zasedání v červenci k dalšímu posouzení. Takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování k ústnímu dotazu. Hlasování ukončuji. Ne, eh, 42 pro, nikdo proti. Yes, but we can't take the vote specially for you. Nemůžeme hlasovat jenom samostatně pro vás. Next item. Další bod. Je to návrh doporučení eh, od paní Jazlověcké hm, k návrhu rozhodnutí rady eh, k protokolu o, k dohodě a tak dále a tak dále. Jde o tu dohodu mezi e- Evropským společenstvím a Švýcarskem, eh, která zohledňuje přistoupení Chorvatska. Pozměňovací návrh jedna, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Teď eh, o celém návrhu doporučení, kde je pro. Hlasujeme pozor elektronicky, takže kde je pro. Za SED hlasoval někdo navíc. Čtyřicet pět pro, dva proti. A závěrečné hlasování opět elektronicky. Hlasování ukončeno. 44 ku 2. E, přejdeme k dalšímu bodu, to je směrnice o rovnosti v zaměstnání. Začneme pozměňovacím návrhem 56. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 57. pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, Líbe si pro, proti, eh, přijato. Odstavec 1b, eh, to je Libe 4, tedy pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 2. A pardon, ještě zkontrolujeme hlasování, tedy o Libe 4, což je odstavec 1b. Zahajuji hlasování. Jeden navíc za EPP. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Stále jeden hlasující navíc. Pořád hlasuje někdo navíc. Hlasování ukončeno. Přijato. 31 bylo pro. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme elektronicky. Hlasujeme. Ještě jednou hlasujeme o kompromisu číslo 10. A omlouvám se, říká paní předsedající. Eh, my jsme hlasovali o 58, 59 až 60 pozměňovacích návrzích. Ještě jednou, to je 58, 59, 60. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Kompromis 10. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 66. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. FAM 2. Pro proti, zdrželi se přijato. FAM 1 eh, pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 79 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že jeden se zdržel, ale raději si 79 zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Za EPP hlasovali někdo navíc. Dvacet devět pro. Čtrnáct se zdrželo. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 92 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 93 pro, proti, zdrželi se přijato. 95. Um, ehm, přijato. Kompromis 15. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. Odstavec 7a, což je pozměňovací návrh 100, pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 ověříme, hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. Přijato, 25 bylo pro. 104, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 105, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 109 pro, proti, zdrželi se přijato. 111 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 116 pro, proti, zdrželi se přijato. 117 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 18, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 126 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 130 pro, proti. A budeme si to muset ověřit elektronicky. Pozměňovací návrh 130, hlasování zahájeno elektronicky. Hlasování ukončeno. Za EPP hlasovala jedna osoba navíc. O jeden hlas eh, pro. 132 pro, proti, zdrželi se přijato. 131 byla stažena, proto jsme hlasovali o 132, která byla přijata. Nyní 133 a 134 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se a zkontrolujeme se to elektronicky. Možná, že to je zamítnuto, ale nejsem si jistá. Hlasujeme elektronicky. Hlasování ukončeno. Zamítnuto o jeden hlas. 135 pro, proti, zdrželi se opět elektronická kontrola, hlasujeme, hlasování ukončeno, přijato 29 hlasů pro. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 147 a 148 a 151 hlasujeme společně. Pro, proti, zdrželi se přijato. 149 pro, proti, zdrželi se přijato. 150 pro, proti, zdrželi se přijato. 153 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 a 161 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 a 4 hlasujeme společně o obou pozměňovacích návrzích, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 178 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Alespoň se domnívám, nicméně 178 ověříme elektronickým hlasováním. Hlasování zahájeno, hlasování ukončeno. Přijato o jeden hlas. 23. Kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 187 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 190 pro, proti, zdrželi se, přijato. 193 pro, proti, zdrželi se, přijato. sedm pro, proti, zdrželi se, přijato. 198 pro, proti, zdrželi se, přijato. 199 a 200, oba pozměňovací návrhy společně, kde pro, proti, zdrželi se, Omlouvám se, ale budeme muset hlasovat ještě elektronicky. Hlasujeme. Hlasování je ukončeno. Přijato 27 hlasy pro. 201 pro, proti, zdrželi se přijato. FAM 3 pro, proti, zdrželi se přijato. FAM 11 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 202 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 203 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 205 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 207 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijato. Eh, kompromis 27 pro, proti, eh, zdrželi se přijato. Posměvací návrh 219 spolu s 220, 221 a 222 a 223 bude pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 224, kdo je pro, proti, mm, Poprosím ještě jednou o hlasování rukou. Kdo je pro u 224? Kdo je proti? Zamítnuto. 225 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželi se přijato. 227 pro, ne, 227 odpadá. Libe 6 pro, proti, eh, zdrželi se přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 230 a 231, hlasujeme společně, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijato. 241 eh, pro, proti, zdrželi se přijato. 243 pro, proti, zdrželi se. poprosím ještě jednou. Takže kdo je pro 243 proti? A budeme muset ještě jednou hlasovat elektronicky. Elektronicky 243, hlasujeme elektronicky nyní. Hlasování ukončeno. O dva hlasy přijato. 244 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrhy 250 a 251, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 252 pro, proti, zdrželi se přijato. 253 pro, proti, zdrželi se přijatom. FAM 9 pro, proti, zdrželi se přijatom. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis, omlouvám se, ještě zkontrolujeme kompromis 32. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Přijato 34 hlasy. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 266 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 267 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 35 pro, proti, přijato. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se přijato. 276, pozměňovací návrh, je pro, proti, zdrželi se přijato. FAM 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 279 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 286 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 287 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 291 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 292 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 294 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 293 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 295 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 296 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ale 296 ověřím elektronicky a hlasujeme nyní. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 31 hlasy. 297 pro, proti, zdrželi se přijato. 298 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ne, pardon, přijato. Omlouvá se předsednící. Takže 298 přijato a nyní 299 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to elektronicky. 299. Hlasujeme. Zamítnu to. O tři hlasy. 301 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 40 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 306 pro, proti, zdrželi se přijato. 307 a 308 společně pro, proti, zdrželi se přijato. 309 a 310, ne, pardon, 309 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka a osmička hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 9 a 10, hlasování opět společně, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se a budeme hlasovat ještě jednou elektronicky. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. O dva hlasy přijato. Třináctka pro, proti, zdrželi se přijato. Patnáctka pro, proti, zdrželi se přijato šestnáctka pro, proti. Šestnáctka elektronicky. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 30 hlasy. Pozměňovací návrh 17 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto. Teď se dostáváme k preambuli. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 22 ještě zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme nyní. Hlasování ukončeno. Jeden uh, eh, člověk za EPP hlasoval navíc.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 Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se. A zkontrolujeme výsledek elektronicky, hlasujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 41 pro, Proti? Zdrželi se? Pro jistotu ověřím elektronicky. Hlasování ukončeno. Těsně zamítnuto o jeden hlas. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, nezdrželi se, přijato, nebo zamítnuto. Takže 45 zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Stejný počet hlasů pro i proti. FAM E pro, proti, zdrželi se přijato. FAM F pro, proti, zdrželi se přijato. FAM G pro, proti, zdrželi se přijato. FAM H pro, proti, zdrželi se přijato. FAM I pro, proti, zdrželi se přijato. FAM A, druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM je, pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM C, pro, proti, zdrželi se. FAM C zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme. Hlasování ukončeno a je to přijato. Pozměňovací návrh 47 pro, proti, zdrželi se přijato. 48 pro, proti, zdrželi se přijato. 49 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu zprávy v této podobě. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. A přijato 46 hlasy pro a jeden hlas proti. Ehm, blahopřejeme paní Weber. ve zprávě bude doplněn jako obvykle také výsledek hlasování. Eh, then we'll vote on the... Eh, Teď budeme pokračovat a budeme hlasovat o fondu EDF kompromis H, pokud to tam máte. Přijat Přijato pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 36 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis A pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 7. Prosím, paní Harkin. Děkuji. Tady jsou nějaké návrhy z výboru pro rozpočet, abychom doplnili ke kompromisům. To bylo doplnilo jako doplnění ke kompromisu. Poslali tři návrhy, my jsme přijali jeden, takže teď to přečtu, ale řeknu, že to jako zpravodaj nepodporuji návrhy, které jsou v souladu se zvyky členských států, mohou být podává, mohou být předkládány orgány, které spravují strukturální fondy v členských státech za předpokladu, že je dostatečné, jsou dostatečné administrativní zdroje k zajištění téhož. Toť jejich doplněk. Máme o tom hlasovat? Má někdo nějakou námitku? Námitku k tomu? Námitky nejsou, takže budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu paní Harkin. Kdo je pro? proti. Musíme to ověřit, abychom měli čísla, tedy zahajuji hlasování a končím teď hlasování. O jeden hlas. Byl jste to vy, Guillaume? Zamítnuto. Paní Harkin. Teď kompromis J pro, proti, drželi se přijato. Kompromis K pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 46, první část pro, proti, drželi se přijato. Část dvě pro, proti. Myslím, že to ověříme, abychom měli jistotu, že je to v pořádku. Takže hlasujeme pozměňovací návrh 46, druhá část. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 47, stažen, kompromis L, pro, proti, zdrželi se, přijato, 49, ne, 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis M, pro, proti, zdrželi se, přijato, Kompromis N pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh, pardon, Inta 3 také odpadá. Inta 11 Máte to na straně 8. Inta 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AM pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 63 s ústním pozměňovacím návrhem. Námitky pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme pozměňovací návrh 65, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o 9 hlasů budget 16 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis O, pro, proti zdrželi se přijato, kompromis Q na straně 10, Velmi se omlouvám, říká paní předsedající. Kompromis P pro, proti, zdrželi se přijato. Teď jsme na straně 10, kompromis Q pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 78, ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 79 pro, proti, drželi se přijato. Ověříme 79. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Ano, zamítnuto. Kompromis R pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 11 na stránce 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis S pro, proti, zdrželi se přijato. Až po kompromis T na straně 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh Regi 20 na stránce 14. Regi 20 na stránce 14. Takže Teď pozměňovací návrh 93 na stránce 14 pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh 94 a 95 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis U pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis V pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis dvojité V pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 100 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. E, budget 7, část 1, budget 7, část 1, pro, proti, drželi se přijato, Část 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis X na straně 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis Y pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Z pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 116 pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme pozměňovací návrh 116. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 31 hlasů proti, kompromis AA, ne, 117, tady je six deletion pro, proti, drželi se, nevidím, takže ověříme. Mnoho z vás zvedá ruce ledabile. Končím hlasování. Dobrá, bylo to výrazné, ale málo rukou. Kompromis AA pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh Ne, pardon, kompromis A B na straně 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 127 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AC pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 132 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AD pro, proti, zdrželi se přijato, Pozměňovací návrh 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme pozměňovací návrh 138. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto o 6 hlasů. Kompromis AE pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 13, stránka 22 pro, proti, drželi se zamítnuto. Regi 19 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis AF pro, proti, drželi se přijato. Kompromis AG pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 150 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 151 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 152 pro, proti, zdrželi se možná zamítnuto, ale ověříme. Pozměňovací návrh 152, zahajuji hlasování, končím hlasování zamítnuto o dva hlasy, kompromis AH pro, proti, zdrželi se přijato. Kont 12 na stránce 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 156 pro, proti, zdrželi se. Má pícha mě radí, abych to nechala ověřit, takže hlasujeme, končím hlasování a to o 11 hlasů. Pozměňovací návrh 157 157 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 158 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis A I, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis A J, pro, proti, zdrželi se přijato. FAM 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme FAM 10, zahajuji hlasování a nyní končím hlasování a je to přijato o jeden hlas. Kompromis AK, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, ověříme to. Končím hlasování. A neděje se nic. Přijato. A teď jdeme na pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Pro? Proti? Přijato. Kompromis A pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AL pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Kont B pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis C pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis D pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis E pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis G pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM A pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM B pro, proti, zdrželi se. Ověříme FAM B, zahajuji hlasování, končím hlasování a je to přijato o dva hlasy, FAM C pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to přijato stejně jako první. Ověříme FAM C pro, pardon, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato o dva hlasy. A teď hlasujeme o návrhu zprávy s pozměňovacími návrhy. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 proti 0. Gratuluji Marian Harkinové k této zprávě. Výsledek hlasování, jako vždy, bude zakorporován do zprávy. To znamená, že se teď dostáváme k dalšímu hlasování směrnice o poštovních službách, zpráva kolegy Bacha, kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh. Ne, pardon, kompromis C, Kompromis C pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis D, B pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis D pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 21 na následující stránce pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme pozměňovací návrh 21, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Všichni jste hlasovali? Končím hlasování. Teď končíme hlasování. O jeden hlas. Pozměňovací návrh 24 a 38 společně. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 27 pro? proti, drželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis F pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis G pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 46 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 48, ústní otázka, kterou žádali SND. Pro, proti, drželi se, ověříme, zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali, tak hlasování končím. tím zařízením něco není v pořádku. Musíme to zopakovat, takže prosím, opakujeme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 48. Teď končím hlasování a výsledek je, jak vidíte. Kompromis I pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 57 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 58, tady SAD frakce má požadavek, podporuje to pan Bach, zpravodaj, aby se o tom hlasovalo odděleně. Část, o které se bude hlasovat, je poslední část pozměňovacího návrhu 58 a zní takto.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 tak bude to doplněno ke kompromisu I nakonec. Souhlasíte s tímto rozděleným hlasováním? Takže to znamená, že se o tom bude hlasovat. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Pozměňovací návrh 59, pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, drželi se, musíme to ověřit, pozměňovací návrh 61, zahajuje hlasování, končím hlasování, 61, 61, teď končím hlasování. Dobrá, zamítnuto. Pozměňovací návrh 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis J, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis K, pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 73 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 74 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 75 pro, proti, zdrželi se přijato, 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis L pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Pozměňovací návrh 82 pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme pozměňovací návrh 82. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výsledek je 22-22, tedy zamítnuto. Pozměňovací návrh 83 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis M pro, proti, zdrželi se přijato. Teď budeme hlasovat o návrhu stanoviska s pozměňovacími návrhy. Elektronické hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. A máme schválenou celou zprávu. Gratuluji panu Bachovi, panu zpravodajovi. A teď ještě máme nový zajímavý bod na pořadu jednání po hlasování. Tripartita, sociální summit pro růst. We'll give you one minute to leave. Dám vám minutku na to, aby ti, kdo nechtějí naslouchat panu Sogorovi, mohli odejít. Uh, uh, uh, Dobrá, takže teď ten nový bod na pořadu jednání, tripartita sociální summit pro růst. Teď dám slovo panu Sogorovi. Pan Sogor, máte slovo. Děkuji za slovo. Jak víte, tak tripartitní sociální summit pro růsta Employment funguje od roku 2013. Má se tak formalizovat to, co se děje na vysoké úrovni mezi Evropskou komisí, předsednictvím a parlamentem od roku 2007 v rámci Lisabonské strategie a tak dále a poté také následně v rámci strategie Evropa 2020. Od roku 2013 šlo o samostatnou událost v rámci zasedání Evropské rady. Mělo to usnadnit Eh, jednání na nejvyšší úrovni mezi eh, sociálními partnery v EU a evropskými institucemi. Eh, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tak předsednictví rady a předseda komise podávali zprávu o tom, co se děje na těch setkáních, nicméně potom došlo ke vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a tam došlo k zásadním institucionálním změnám. Za prvé, tady máme roli předsedy Evropské rady a bylo to zařazeno do sociálního summitu a bylo byl uznán jeho přínos eh, k evropskému sociálnímu dialogu. Zrušil se také původní formální právní základ eh, toho původního článku a díky těmto změnám bylo nutné změnit právní akt. Ten původní článek byl 202. A TSS, tedy summit, fungoval v podstatě bez právního základu od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Hlavním prvkem, který se mění novým rozhodnutím rady, je následující. Ehm, základem bude článek 352 smlouvy fungování Evropy. Změní se také odkaz na Lisabonské strategie. Teď tam bude odkaz na strategii eh, Evropa 2020. A pak složení eh, summitu bude zahrnovat předsedu Evropské rady, potom komise, eh, předsednictví rady a nastupující eh, předsednictví dvou zemí a potom sociální partnery. Na základě dosavadního postupu TSS se bude setkávat minimálně dvakrát do roka, nikoli pouze jednou, tak jako to je v rozhodnutí eh, Rady z roku 2002. Evropský parlament eh, bude informován o výsledcích diskuzí summitu v parlamentu jsme si dobře vědomi klíčové eh, role eh, tohoto sociálního dialogu, že to je důležité pro eh, hladké fungování sociálních a tržní ekonomiky u nás. Má to benefity pro zaměstnavatele, zaměstnance i celou společnost pokud je o posílení ekonomické zprávy, tak jestliže se chceme opravdu vzít eh, současné politiky za vlastní a chceme mít efektivní implementaci rozhodnutí, tak je zásadní, aby sociální partneři byli zapojeni do všech eh, procesů přijímání rozhodnutí a vytváření politik. Máme makroekonomický dialog a vedle toho máme tripartitní sociální summit, který je klíčovou příležitostí pro zapojení sociálních partnerů do koordinace eh, politik ekonomie a zaměstnanosti. Proto je mimořádně důležité, aby sociální partneři měli možnost jednat eh, s lídry EU na nejvyšší úrovni, a to v rámci stabilního, ehm, stabilního rámce pro jednání. Eh, chceme umožnit spravedlivé a hladké přijímání rozhodnutí. Uvědomujeme si, že zapotřebí nové rozhodnutí rady, které zohlední nový právní a institucionální rámec a systém, který eh, se objevil od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Pak v tom finálním rozhodnutí by měla být další eh, zlepšení, větší četnost setkávání, pak také skutečnost, že parlament bude řádně informován o výsledcích eh, diskuzí, které probíhají na summitu. Je nám ale velmi líto, že jedna z nejdůležitějších otázek, a sice to, že jsme apelovali na eh, prozatímní zpráv, hm, ve prozatímní zprávě, tak aby náš zástupce byl eh, pravidelným členem, pravidelným účastníkem, tak to nebylo do tohoto rozhodnutí zahrnuto. Myslím si, že to je to nejmenší, o co můžeme žádat, jestliže chceme zajistit efektivní evropský dialog v současném legislativním rámci. Toto vše je důvodem proto, že chci navrhnout parlamentu, aby dal svůj souhlas na plenárním zasedání pro rozhodnutí rady, ale až poté, co dostaneme písemné potvrzení od předsedy eh, Evropské rady a od předsedy komise, že stávající praxe, kdy se zve eh, předseda výboru EMPL na eh, zasedání tripartitního sociálního samitu, takže v této praxi se bude i nadále pokračovat. Eh, Děkuji, říká paní předsedající. Má někdo nějaké připomínky k tomu? Pan Marta? Oui, et moi c'est Edouard. Euh, moi je, je suis le porte-parole de Guillaume Ballas. Euh, il tient à s'excuser parce já jsem mluvčí za pana Balase, který se nemohl dostavit a on by chtěl podpořit se zpravodaje a říká, že je to velice politování hodné, hodné že rada a svým způsobem také komise nepodporuje interinstitucionální dialog v tomto tématu tripartita, trialog eh, ohledně této záležitosti je důležitá a eh, Evropský parlament není eh, systematicky zastoupen. Pan Balas podporuje zastoupení a Evropský parlament by měl souhlasit pouze s rozhodnutím rady tehdy, jestliže Eh, předseda komise pozve také eh, předsedu příslušného výboru. Děkuji vám. Well, the floor is open for those who... Někdo další si přeje vystoupit? Paní Harkin? Děkuji za slovo, velmi stručně. Já plně souhlasím s panem zpravodajem. Už jsme o tom hovořili na zasedání koordinátorů a je pravda, že musíme obdržet potvrzení ze strany rady že eh, to bude standardním postupem, že předseda eh, výboru EMPL bude pozván. Plně souhlasím s panem Sogor, eh, že ehm, pokud se to tak nestane, tak dialog nebude moc fungovat a souhlasím také s tím, že to je to minimum, co můžeme požadovat. Děkuji. Tak ehm, myslím, že pro dnešek je to k tomuto bodu vše. Pak se k tomu dostaneme na plenárním zasedání, a to v září tohoto roku. Možná, že by se k tomu chtěl vyjádřit někdo ze zástupců komise. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. My bereme na vědomí vaše připomínky. Momentálně se o tom jedná. A jakmile bude přijato rozhodnutí, tak parlament informujeme. A doufáme, že naše odpověď vás uspokojí. Děkuji. Paní předsedající, děkuji. Máme tady lhutu pro pozměňovací návrhy, což je 27. červenec červen, pardon, 12 eh, hodin. A pouze pokud máte v úmyslu změnit to rozhodnutí tak, jak je navrhované eh, s pravodajem, tak eh, budou pozměňovací návrhy přijatelné. A jak už jsem řekla, bude se to probírat na plenární zasedání v září. Bod 12 eh, na pořadu jednání, to jsou nové příležitosti pro eh, malé dopravní podniky, eh, včetně obchodních modelů, které jsou založeny na užší spolupráci. Dám tedy slovo paní Gentile. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem si jistá, že diskuze mezi námi co se týče našeho výboru pro, do, eh, tedy výboru pro dopravu, tak eh, nám umožní se zabývat důležitými tématy, jako jsou podniky, kvalita podniky eh, v rámci moderní vize, inovativní vize i s ohledem na nové modely fungování podniků. Je to téma, které v každém případě je pro nás důležité, leží nám na srdci, jde o také o kvalitu práce a spadá to do vize, kdy chceme mít inteligentnější podniky a je to vize, která více odpovídá poptávce. A vlastně tím reagujeme také na ty požadavky, které eh, k nám přichází ze strany spotřebitelů. Téma práce, téma kvality, kvality nabídky v rámci podniků, kde ale nesmíme upustit od práva na práci, od ochrany práce. A to vše spadá do diskuze, kterou bychom se měli podle mne zabývat a měli bychom být otevřeni různým návrhům. spadá sem také téma různých eh, obtíží nebo problémů, které vyplývají ze eh, určité specifičnosti eh, té tématiky, která se liší podle toho, jaký členský stát jde. Máme tady to téma sdílené ekonomiky, nebo ekonomiky sdílení, to si myslím, že je velmi zajímavé téma. Pak tady máme různé poptávky, které se týkají mobility, dopravy, dostupnosti. A um, souvisí tím také s téma nákladů. A do určité míry to může představovat také určitý nástroj eh, na boj proti chudobě. A nemám na mysli pouze ekonomickou chudobu. Jde také o mobilitu, která je dosažena za dostupných nákladů. A to vše zapadá do vize kterou podle mne musíme nějakým způsobem zažehnout, spustit. Máme zde soukromou dopravu a představuje to pro nás ale zároveň soukromou službu. Je tedy otázka, jak zajistit zaměstnancům i spotřebitelům v rámci jednotlivých administrativních postupů vše, co je zapotřebí nejde jenom o povolení eh, jenom pro ty, kteří zajišťují dopravu, ale mám tady různé digitální platformy, eh, které tuto službu umožňují. To znamená, musíme ověřit, zda ty služby, a zejména jde o řízení různých platform, digitálních platform, zda eh, umožňují například službu zprostředkování. a jak eh, s tím souvisí také další téma, což je téma eh, zdanění. Jak sloučit eh, potřeby, požadavky po inovativní dopravě a na druhé straně máme téma kvality práce a téma zdanění, fiskality, téma pravidel a zároveň se chceme vyhnout tomu, aby nedocházelo k sociálnímu dumpingu, což může nastat v mnohých členských státech. Mám tedy pocit, že diskuze je velmi zajímavá. Myslím si, že tam budeme trošku předcházet i některým momentům konfrontace. A můžeme tak eh, vyhodnotit eh, důležitá témata, která souvisí se s jistou prací, prací, která je kvalitní, ale zároveň se zajišťuje kvalitní služba. A je to určitá představa malého podniku, který chceme chránit a kterou eh, zaručíme tu představu nebo ten model i v konkurenčním prostředí. Jde o různé nové organizační modely. A já si myslím, že bychom měli být otevřeni novým myšlenkám a eh, novým diskuzím. A očekávám od vás, eh, že se zapojíte se svými návrhy a očekávám velmi živou diskuzi a myslím si, že to téma je velmi důležité a klíčové. Thank you, Mr. Schulze from EPP. Za EPP pan Šulce. Paní předsedkyně, eh, kolegyně Gentil, eh, jí patří dík, za, protože se zmínila již o celé řadě věcí, eh, které se ve zprávě objevují, respektive musí objevit. Kolaborativní eh, modely ekonomiky jako služby taxi nebo další služby, to je opravdu eh, velká obnova, kterou eh, musíme pod, podporovat. Právě trh taxiků je velmi regulován v Evropě, když se licence, ty se prostě prodávají dále a to také činí eh, jízdu taxikem drahou. Ovšem, myslíme si, že jsou zde také jiné šance, jak jednodušeji vytvořit pracovní příležitosti, speciálně speciálně pro ty, kteří mají nižší kvalifikaci, ale možná také pro migranty a uprchlíky. Eh, je třeba se zaregistrovat eh, pro dopravní služby a každý potom musí mít patřičné aplikace ve chytrém telefonu eh, dává to velké šance s jakovými aplikacemi pro získání pracovní příležitosti. Vidím zde velmi mnoho příležitostí a daleko méně rizik právě pro platformy s dopravními službami. Právě v těch oblastech, kde je, není vlastně veřejná doprava, tak je to důležité. Přepravní služby se tady potom velice eh, hodí na to. Eh, vstupní předpoklady jsou velice nízké. Většina lidí má eh, řidičský průkaz nebo ho může velice rychle získat, čili mohou se rychle zapracovat a nepotřebují nepotřebují dnes eh, vůbec žádné místní znalosti, protože téměř každé vozidlo má navigaci nebo má to ve svém telefonu. Eh, možná by mohli také u méně kvalifikovaných osob eh, snížit dlouhodobou nezaměstnanost. Podle mého názoru je zde stále ještě málo takových příležitostí. Digitální zlomy v oblasti dopravy, eh, tak tady máme celou řadu výhod pro oblast pracov, pracovní. Eh, hlavně se to týká třeba pracovní doby. Přizpůsobit pracovní dobu na příslušné životní fáze. Je to možné pracovní život sloučit s rodinným životem. Máme třeba malé dopravní eh, služby a zatím jsou většinou úplně ty nejmenší podniky, to znamená osoby samostatně vydělečně činné. Takže eh, to bychom měli podporovat. Eh, z této samostatnosti nebo samostatné výdělečné činnosti se možná dají odvodit i další náročnější pracovní činnosti. Eh, stále více se digitalizují obchodní modely právě v oblasti dopravy a přepravy. Je třeba ovšem dodržovat zákony a obchodní modely musí být eh, definovány tak, aby vše bylo řádně eh, upraveno. To znamená, aby se také správně platily příspěvky do sociálního systému a daně eh, ten, kdo pracuje v přepravních službách, ten může také eh, lépe podpořit eh, služby pro stát. Eh, možná takové dva, dvě, tři kritické body k té zprávě. Kritický je například paragraf 4, což jsou prekérní zaměstnání anebo um, ehm, domělé zaměstnání. A Potom zavedení je třeba zavést eh, ručení, eh, celkové ručení při zadávání zakázek. V tomto smyslu ale také již předem děkuji za spolupráci. Své pozměňovací návrhy příslušným způsobem předložíme a eh, také budeme spolupracovat se spravodajkou. Děkuji. Malopes. Děkuji, Paloma López. Voy a ser muy breve. Agradeciendo a la ponente, la Děkuji, paní předsedkyně. Můžu být stručná. Děkuji eh, zpravodajce za stanovisko, eh, které je zaměřeno správným směrem. Momentálně je to tak, že eh, podniky musí dodržovat platné standardy v oblasti dopravy. Eh, když se chtějí, eh, když chtějí začít eh, podnikat. Není možné ovšem připustit nějaké nesprávné modely pro spolupráci, například pro řidiče taxíku. Taková Spolupráce, myslím si, je důležitá v určitém odvětví a pak by pro všechny provozovatele a pro všechny aktéry by to mělo platit. Jestli se používá digitální platforma nebo ne, to je jedno. Potom druhá otázka sociálního dumpingu. Rozšíření malých drobných podniků v oblasti dopravy, například v nákladní dopravě, Eh, to nesmí, eh, tyto lidé nesmí být závis, nesmíme to činit závislým na velkých podnicích. Spedice se musí eh, uplatnit na trhu práce, která je stále obtížnější. Digitalizace může vést k tomu, že se funkčnost tohoto odvětví zlepší. Ovšem práva zaměstnanců v tomto sektoru musí být vždy na prvním místě. Děkuji.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 říct pár poznámek především v reakci na paní Gentile. Malé a střední podniky jsou nejdynamičtějším sektorem evropské ekonomiky. Víc než 30 lidí pracuje v tomto sektoru. Doprava je specifickým odvětvím. V v leteckém a železničním odvětví není příliš prostoru pro malé a střední podniky. Nedávné roky ukázaly, že kreativita a podnikatelský duch může vést ke vzniku nových obchodních modelů, když se budou spojovat tradiční dopravní modely s novými technologiemi, třeba co se týká objednaných služeb a plateb. Největší spor je samozřejmě v oblasti silniční dopravy. Nové modely mají vliv na trh práce a na pracovní podmínky. Pan Zlotovský je přesvědčen, že naše stanovisko by se mělo upřímně podívat na příležitosti i rizika, která přinášejí tyto nové modely. Pro mnoho mladých lidí to nabízí vyhlídku zaměstnání, nabízí to pružnou pracovní dobu. A pak jsou tady také skutečná rizika pro poskytovatele služeb, kteří stále pracují s analogovou technologií. Zaměstnanci by měli být chráněni před negativními dopady byrokracie. Dokud se řídí zákonem, tak by firmy měly být schopny a mělo by jim být umožněno podnikat. Nový digitální trh by neměl zbavovat zaměstnance jejich práv Pan Zlotovský chce zdůraznit důležitost rovnováhy, kde nebude docházet k diskriminaci zaměstnanců, nebudou diskriminováni podnikatelé a nebudou diskriminováni ani spotřebitelé. Samozřejmě budou následovat pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, paní Harkin. Máte slovo. Děkuji. Nejprve chci poblahopřát panu zpravodaji k tomu stanovisku. Je tam spoustu dobrých myšlenek a já jsem si jistá, že budeme dobře spolupracovat. tohle je opravdu nový sektor, je tam příliš velké množství neznámých faktorů, ten evropský model je v tuto chvíli velice fragmentován, různé věci se dějou v různých členských státech, takže je to opravdu velká výzva pokusit se najít to, co říkali předřečníci, rovnováhu mezi podmínkami pro spotřebitele, zaměstnance a poskytovatele služeb z této perspektivy viděno si myslím, že jsme na začátku napínavé cesty. Samozřejmě jsou tady profity pro jednotlivce, jsou tu nové podnikatelské příležitosti, máme příležitost pružných pracovních podmínek, je to nový zdroj příjmu, budeme hovořit o rovnováze mezi pracovním a privátním životkem a je to také věc, která přispívá k té sdílené ekonomice. Jedná se o nabídku služeb, větší soutěž. Určitě je to výzva vůči stávajícím oferentům a v tomto kontextu musíme hledat cesty, jak zaručit stejné podmínky pro všechny. Co se týká té kolaborativní ekonomiky, tak jde o prioritu sdílení. Máme tady otázku dostačujících zdrojů. To jsou všechno velice pozitivní věci. Ano, je tady spoustu věcí, spoustu vrstev které se týkají regulace, kolik regulace, kde chybí regulace, jak k tomu všemu přistoupit, protože určitě jsou tady nezřetelné linie mezi těmi, kdo jsou zaměstnáni, kdo jsou osvč, spotřebitelé. Jak už jsem řekla, ještě se o mnoha věcech bude muset diskutovat. Také si myslím, že je tady jistá míra právní nejistoty, i co se týká definic, eh, kdo je zprostředkovatel, kdo je poskytovatel služeb a tak dále. Když máte takovouto nejistotu, tak to může být eh, na škodu spravedlivé konkurence. Kolaborativní ekonomika se rozvíjí. Viděno z jiné perspektivy stále ještě dětských střevíčkách a nedá... vím, že to možná není relevantní, co řeknu, ale může to mít určitou souvislost, třeba ta sdílná ekonomika v cestovním ruchu, jak se s tím popasují restaurace a tak dále. Myslím, že je před námi hodně výzev a musíme být obezřetní, co se týká příležitostí, šancí. A některé návrhy pana zpravodaje eh, by měly zajistit, aby nedošlo k tomu, že se budou obcházet daňové povinnosti a povinnosti platby pojistného. Těším se tedy na spolupráci s panem zpravodajem. Děkuji. Teď Laura Agea. Děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji také kolegyni Gentile za návrh stanoviska. V tom návrhu se shodneme se spoustou připomínek nebo těch formulací, které předložila kolegyně. Některé připomínky se týkají toho, že je podle nás nutné eh, podtrhnout to, že technologické procesy a jednotný digitální trh nejsou schopny poskytnout tu přidanou hodnotu, protože nemají společný sdílený základ, který by umožnil implementaci, tak aby nedocházelo k dalšímu rozdílu propasti mezi členskými státy. Proto je důležité zdůraznit, že například hm, hm, plná eh, implementace nebo realizace digitálního trhu eh, vyžaduje hm, sdílení společných východisek a velmi často technologické postupy, jako například digitalizace. Svým způsobem mají také negativní vývoj nebo negativní dopady na celý proces. Pokud nedojde k aktualizaci dovedností, a to platí zejména pro odvětví malých podniků, tam zaznamenáváme eh, nesoulad nebo nesladění eh, se, s tím technologickým vývojem a chybí dovednosti. To znamená, je zapotřebí zvýšit vzdělávání v tomto kontextu, zlepšit ho. Souhlasíme s kolegyní Gentile eh, v bodě 4, kde poukazuje na mimořádně důležitou problematiku nejistých pracovních poměrů, sociálního dumpingu a předstírané samostatné výdělečné činnosti, což jsou věci, které eh, brání a zpomalují eh, rozvoj zejména malých a středních podniků. Platí také pro nehlášenou práci. My bychom doporučovali maximální eh, transparentnost při veřejných zakázkách nebo při tendrech a zejména při subdodávkách protože tady se otvírá prostor pro eh, nelegální přístupy, pro nekalou konkurenci, ehm, pro eh, nelegální přidělování zakázek. A souhlasíme s dodržováním pracovní doby, s tím, co se v textu uvádí. Možná, že v tomto mm, případě bychom mohli ještě eh, se dotknout eh, efektivních nástrojů, které by mohly sloužit k sledování, dodržování eh, pracovní doby a doby odpočinku a doby, kdy řidič je za volantem. Mohli bychom mít také mm, jednoduchá pravidla, která se používají v kabotáži, ale za využití nových technologických nástrojů, které by mohly Eh, opravdu pomoci nám zaručit to dodržování pravidel a tu schodu a následně také pomoci mm, vlastně ten soulad mezi privátním a pracovním životem. Je mimořádně důležité také se dotknout veškeré legislativy, která se týká zdraví a bezpečnosti pracovníků Eh, pracovní výbor pro zaměstnanost eh, se tímto tématem hodně zabývá a myslím si, že odkaz na eh, správné provádění všech předpisů a pravidel k zdraví a bezpečnosti pracovníků by mohlo být důležité. V každém případě děkujeme paní Gentile, myslíme si, že to je skvělý základ pro to, abychom na tom postavili naše stanovisko. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pan Martin. Merci, Madame le Président. On parle... Děkuji vám, paní předsedkyně. Teď hovoříme o eh, malých a velice malých drobných eh, dopravních eh, podnicích, podnikatelech. Nehovoříme o interkontinentálních přepravách nebo o mm, letecké přepravě. Hovoříme především o osobní přepravě, dopravě, o taxislužbách, o dodávkách do domu. Eh, o balíčcích, které mají za sebou tisíce kilometrů a eh, také eh, o vlivu kabotáže. Zde je třeba konstatovat jednu věc, zejména v Evropě, ale jinak, ve Francii, ale jinak také po celé Evropě. Je to odvětví, kde musí lidé hodně pracovat a v podstatě jsou na očích veřejnosti kvůli nekalé soutěži. Ehm, máme zde také ehm, zaměstnance, ehm, te, pra, lidi, kteří chtějí pracovat, ale nepodléhají stejným sociálním podmínkám a stejným příjmům jako ti, kteří pracovali před nimi. A to je například v bodech 3 až 5 tam jsou e, zhruba stejné e, sociální podmínky nebo daňové podmínky e, pro takovéto malé podniky s tím, že by se o tom začalo hovořit. A můžu říci zpravodajce, že s, nimi bude, s ní budeme velice rádi spolupracovat. Amendment. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 20. 7. června budeme je zvažovat, do 31. srpna budeme hlasovat ve výboru 26. září a přijetí ve výboru TRAN 11. října. Teď dám slovo paní Jaslověcké, která se přihlásila. Prosím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 Stále častěji v různých zprávách vídáme situaci, kde, kde se popisují nové formy, nové typy zaměstnávání. A tento výbor o těchto nových formách zaměstnávání nehovoří. Nehovoří o nových dovednostech. Paní Harkin hovořila o tom tomto novém fenoménu, že je to v samých počátcích, ale digitální svět se vyvíjí velice rychle a musíme na to reagovat. Paní Agea také hovořila o zajišťování a zabezpečování práv zaměstnanců. To všechno v této souvislosti. Myslím, že sledujeme revoluční změny a pokud to opravdu nastane, tak bychom měli být připraveni. Chtěla bych vyzvat zpravodaje na schůzích našeho výboru bychom měli mít odborníky, lidi, kteří nám řeknou něco o tom, co se děje. Marian hovořila o vývoji v cestovním ruchu. Podívejte se na budoucnost biznisu. To také souvisí s internetem. To je věc, která bez pochyby přijde. Nemůžeme strkat hlavu do písku. Musíme se učit, musíme být připraveni, abychom byli schopni se postarat. Takže vyzývám zpravodaje, aby pozvali odborníky. Děkuji vám za vaše vystoupení. Myslím, že je to dobré téma pro začátek schůze koordinátorů, abychom měli plán na svého druhu setkání, kam budeme zvat lidi, kteří se v daném tématu vyznají, kteří mají praktické zkušenosti, protože my opravdu se těm otázkám věnujeme, ale ne tak koncentrovaně, jak jste to popisovala vy. Děkuji vám. To je všechno k tomuto bodu. A to tedy znamená, že se dostáváme k poslednímu bodu pořadu jednání hlavní směry politik zaměstnanosti členských států. Spravodajkou je Laura Agea, takže jí dám slovo. Sí, eh, grazie. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já se budu snažit být co nejstručnější. My jsme dostali pozměňovací návrhy od všech politických frakcí, od všech stínových zpravodajů. A v první řadě mi dovolte, abych tedy poděkovala, protože všichni pochopili přístup k tomuto dokumentu. Připravujeme kompromisní pozměňovací návrhy. Ty by nějakým způsobem měly odrážet sdílené pozice všech politických frakcí. Chtěla bych zdůraznit hlavně to, že eh, všichni stínoví zpravodajové eh, poslali poměrně kritické indikace toho, jaké jsou, nebo indikace k cílům strategie 2020. Loni jsme se k tomu stavili velmi kriticky, letos se na tom nic nezměnilo, protože cíle této strategie se nám stále více vzdalují, jejich dosažení. Takže je důležité na to poukázat, zopakovat to je třeba řešit politiky zaměstnanosti, které eh, budou řešit nezaměstnanost dlouhodobého charakteru, dále také nezaměstnanost mladých. Ocenila jsem také odkaz na to, že bychom mohli vytvořit nějaký speciální fond pro eh, řešení eh, problémy chudobých, chudoby dětí. Myslím si, že to by měla být jedna z hlavních priorit, protože Evropa by se měla opravdu o děti postarat. Zopakovali jsme hm, také poměrně sdílené stanovisko k důchodovému systému a také k tomu, že je nezbytné nějakým jiným způsobem řešit kolektivní vyjednávání, to znamená dialog se sociálními partnery, tak aby byl co nejkonstruktivnější a co nejvíce sdílený. Někteří předložili pozměňovací návrhy, které se týkají konkrétních článků. Eh, sekretariát eh, nám ale naznačil, že bychom neměli pracovat na článcích, že bychom se měli eh, držet preambule. Ještě to ověříme. A na setkání stínových zpravodajů to ověříme i s právníky, zda se můžeme vyjadřovat nebo ne k článkům. Máme tady návrh socialistů, abychom se vyjadřovali k příloze, která v podstatě mm, odráží pozici parlamentu loňského roku. Já nevím, zda tak můžeme učinit nebo ne, anebo zda případně se souhlasem všech politických frakcí by nebylo vhodnější mít nějaký jeden sdílený kompromis. K obsahu tak, abychom mohli mm, znovu navrhnout něco v rámci tedy kompromisu. Děkuji vám za spolupráci a na setkání stínových zpravodajů budeme mít příležitost pracovat na kompromisních návrzích. Děkuji. Thank you and madam. Děkuji. Teď paní Jaslověcka, jedna ze stínových zpravodajek. Děkuji, paní předsedkyně. Doufám, že se nám podaří dobře spolupracovat. s pověření strany Lidové chci zmínit, vysvětlit některé z pozměňovacích návrhy, třeba třináctka. To znamená větší ingerenci členských států a Evropské komise při dosahování cílů strategie Evropa 2020. Pozměňovací návrh 20 zdůrazňuje důležitost toho, aby Rada brala v úvahu návrh parlamentu této oblasti. Doporučení Evropského parlamentu pro hlavní směry politik z roku 2015 zatím nebyly vzaty dostatečně na zřetel ze strany Rady. To je věc, která by se měla zdůraznit. Pozměňovací návrh 25 se týká dohody dosažené na téma evropského semestru. Zpráva Ribeiro, výbor pro zaměstnanost by měl vyzvat tři indikátory. Míra zaměstnanosti, dlouhodobá nezaměstnanost a nezaměstnanost mládeže. Tyto tři indikátory by měly být monitorovány. Pozměňovací návrh 33. Členské státy by se měly soustředit na prioritní akce při vzniku pracovních míst a dynamický vývoj trhu práce umožňující integraci. Také bych chtěla zdůraznit pozměňovací návrh Svena Šulceho, kterého pod, který podporuji. Pozměňovací návrhy 10, 9, 10, 14, 22, 23, 25, 28 a 31 jsou pro naši frakci problematické týkají se úspor, spochybňují eh, hodnotu těch hlavních směrů politik, hovoří o sociálních indikátorech v kontextu evropského semestru. Chtěla bych požádat frakci SAD, aby vysvětlili pozměňovací návrh 139 a zahrnutí do zprávy stanovisko 2015 které mělo několik stránek. Očekává rada, že bude brát eh, v potaz názor parlamentu. Myslím, že rada nebo komise by něco takového ze strany parlamentu neakceptovalo. Tohle kontrol C, kontrol V je v podstatě symbolem nedostatku představivosti a diskuse v parlamentu. Myslím, že musíme diskutovat o tom, co je skutečně aktuálně potřeba rychle a co se dá udělat o něco později, tak aby členské státy automaticky dělali to, co bude nutné. Děkuji. Děkuji Javi López za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě eh, bych eh, chtěl jménem naší frakce poděkovat zpravodajce Eh, již dříve jsme hovořili o tomto tématu a řekli jsme, že to zanalizujeme. Předložili jsme také pozměňovací návrhy. A jaké jsou tři cíle, které tím sledujeme? V první řadě musíme říci, že to není nová otázka. Od, odvoláváme se na něco, co předložila v minulém roce komise. Problémem je, že tento výbor toto téma již zpracovával v minulosti a my jsme zjistili, že jsme se pokoušeli na tom pracovat, jaké politiky zaměstnanosti mají existovat. V roce 2015 jsme měli eh, požadavek, ale Evropská komise naše návrhy vůbec nevzala na vědomí. Jeden rok uplynul a v letošním roce se to stalo úplně stejně. Čili komise předložila stejné návrhy jako v loňském roce. Institucionálně jako parlament chceme zdůraznit, že naše pozice eh, nesmí být brána na lehkou váhu. Je to samozřejmě rozhodnutí, které musí učinit rada s komisí. Přesto ovšem je nepochopitelné, že pracujeme na nějaké eh, věci, máme zpravodaje, máme stínové zpravodaje, experty a tak dále. A když potom přijde ten okamžik eh, přijmout rozhodnutí, eh, za které zodpovídá samozřejmě rada a komise, tak se to vlastně k tomu není přizván eh, parlament, respektive naše stanoviska nejsou zohledňována. To je jak eh, institucionální, tak ideologická otázka. Chce zastupovat to, co již existuje. Není to zrovna málo, to, co se tady již udělalo. Eh, na, jde to potom, týká se to hlavně rady a komise. A především bych chtěl, aby to usnesení, které bylo přijato v roce 2015, bylo přijato. Co se týče strategie 2020, tak je třeba zdůraznit, že každý den se přibližujeme určitým cílům, například sociálním, které jsou závazné. Eh, ovšem eh, vím, že jich je celá řada takových otázek. Eh, dětská chudoba, vylučování eh, lidí a tak dále, ale spousta věcí má co dočinění s nezaměstnaností. A potom další velice důležitý bod pro nás. Jakým způsobem je možné tyto cíle eh, strategie 2020 eh, učinit více závaznými. V loňském roce jsme na tom pracovali. Jde o zapojení sociálních indikátorů do evropského semestru. To je ta takzvaná tvrdá politice, jsou to fiskální reformy eh, členství v Evropské unii. To jsou ty cíle, které sledujeme. Určitě bude možné dojít k nějaké schodě se spravodajkou a s ostatními frakcemi nemusíme to zrovna vše zahrnovat do usnesení, ale budeme se snažit najít kompromis, tak jako by to chtěla stínová zpravodajka EPP. Ale svými pozměňovacími návrhy eh, bychom chtěli komisi připomenout, že občas děláme práci, která ovšem není zohledňována. To je školský příklad. Eh, my jsme měli usnesení, které ovšem komise vůbec eh, nezohlednila. Ani ty cíle, které tam byly vytýčeny. Eh, vždycky na tom pracujeme, ale prostě nezohledňuje se to. Jsme připraveni učinit kompromisy i s ostatními stínovými zpravodaji Eh, abychom mohli aktualizovat také stanovisko Evropského parlamentu. A především nám jde o to, co jsme udělali, abychom také již ubránili vzhledem k té interinstitucionální dynamice, v níž se nacházíme. Děkuji, paní Harkin. Děkuji. Za prvé děkuji panu zpravodaji za to, že se tohoto tématu chopil. Už toho bylo hodně řečeno, mám jenom málo co dodat. Jeden z pozměňovacích návrhů, které podporuji jménem své frakce, je, že parlamentní pozice nebyla zohledněna, co se týká hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států v roce 2015. Myslím, že tady činíme určité prohlášení k tomuto bodu a já děkuji, že to bylo učiněno. Na druhé straně myslím, že bychom měli diskutovat o o pozměňovacích návrzích strany SAD, frakce SAD. Částečně jsou to dobré věci, ale je třeba prioritizovat. Zatím ta prioritizace není dostatečná. Je to těžké pro nás, pro všechny. Možná bychom měli být disciplinovanější. To je můj pohled na věc. Je třeba mít dokument, který bude zahrnovat opravdu ty body, které jsou nejdůležitější. Nemusí tam být možná každá jednotlivost, tak uvidíme, zda se nám to podaří zvládnout v diskusích. Doufám, že ano. Ještě tři pozměňovací návrhy. Členské státy zatím nedosahují těch cílů 2020. Dále je tady problém chudoby dětí, to je uh,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 paní eh, eh, Laure A Jsem přesvědčen o tom, že naše spolupráce v budoucnu bude probíhat dobře. Oče- od komise toho moc neočekáváme, ta dělá prostě co může, ale eh, jedná v rámci demokratického deficitu. Komise sleduje určité politiky, s kterými takto nemůžeme souhlasit. Co ovšem potom nakonec platí, je to, že my jako parlament, zejména v této době, když v četných zemích je velká krize, je tam vysoká nezaměstnanost, vysoká nezaměstnanost mladých lidí, že budeme aktivní. Naše pozměňovací návrhy, míním tím pozměňovací návrhy naší frakce, hm, připomínají to, že se práva zaměstnanců eh, zkracují, potom eh, mm, kroky státu zejména oslabují ty nejslabší. A potom máme skupiny populace, eh, kdy máme pocit, že zacházíme až do středověku, jak se s nimi zachází. Snažíme se působit na to, aby stát intervenoval pro záchranu sociálního státu. V mnoha oblastech podporujeme eh, posílení strategie států, eh, které mohou eh, odhadnout lépe své potřeby. Ovšem, Může třeba existovat jednotná strategie pro všechny státy, ale jsou zde eh, geografické rozdíly. V rámci Evropy eh, existuje také zaměření na různé věci, proto se musíme eh, odstoupit od různých memorand, která zničila národní hospodářství některých států a Mm, pokračovat se zásadami sociální spravedlnosti. Eh, budeme spolupracovat s Laurou i s ostatními zpravodaji a chceme dosáhnout dobrého výsledku. Thank you, uh, Mr. Martin. Děkuji a pan Martin má slovo. Eh, merci, madame le président. Les... Děkuji vám, paní předsedkyně směrnice, eh, co se týče eh, pracovní politiky, tak eh, zde musím říci, že jsme opravdu překvapeni, jak ty verze jsou si podobné. Jsou tam cíle, které jsou podobným způsobem formulovány. Například ty, co jsme měli již i až do roku 2020. Eh, zpravodajové již o tom hovořili, ale při této příležitosti bych chtěl říct si, že gratuluji paní Agea eh, k její tvrdošínosti a k eh, tomu, že neustále trvá na tom, jak tento problém vždy projednávat. Eh, nezaměstnanost je jedním z takových příkladů. Eh, vytyčuje se, že zaměstnanost, eh, respektive vzdělávání, musí být možné 6 až 8 měsíců poté, co se někdo dostal na trh práce. Zaměstnanost mladých lidí 2018 jde podle stejného práce, pro, pravidla. V roce 2016 ovšem eh, některé státy mají 20% nezaměstnanost mladých lidí, eh, jiné státy, Španělsko, Řecko například, až 50%. Eh, takže kde je spravedlnost? Myslím si, že všichni zpravodajové řekli, že si myslíme, že postuláty, které jsou položeny jako základy zaměstnanosti v, Praze, v Evropě eh, musí být eh, přeskoumaný. Jeden z těch postulátů hovoří o tom, že nabídka zaměstnanců eh, díky uprchlíkům může být zvětšen, zvýšena a že se může zvýšit také kvalita pracovních míst. Ovšem nyní 21. června 2016 dochází k pravému opaku návrh imigrace, eh, tak jak eh, byl explicitně vyjádřen v dřívějších eh, směrnicích, to úplně nezměnil, nezmizelo z politické debaty, ale mm, uprchlíkům se umožňuje to všechno prostě nějakým způsobem přemalovat. My máme jenom eh, dvě slova na to. Nejsou to hospodářští migranti, jsou to političtí uprchlíci. Albert Einstein řekl, že definice eh, bláznoství je vícekrát udělat jedno a to tež, ovšem s nadějí, že pokaždé eh, budeme mít jiný výsledek. Je třeba se opravdu zeptat, eh, jak správné jsou eh, evropské politiky, místo toho, abychom se vrhli dopředu. Chtěl bych poděkovat těm zpravodajům, kteří jsou ještě jednou ochotni diskutovat o hlavních směrech politické zaměstnanosti. Děkuji. Děkuji, hlasovat budeme hlas ve výboru 13. na zasedání 14. 13. 14. července. Děkuji vám za účast na této schůzi, byla to předlouhá schůze. Uvidíme se ještě před létem. Tak či tak, příští schůze 13. července a 14. července